Good morning, ladies. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte, abych zahájil zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dnes dopoledne nás čeká velice zajímavé téma a to je tedy efektivita a účinnost evropského financování, což je vždycky téma aktuální a to především teď v této etapě, když se jedná o nové, nových finančních výhledech. Program schůze jste obdrželi a nicméně dovolte, abych oznámil malou změnu. E, a to na místo e, slyšení od 9 do 11.30, tak to bude pouze od 9 do 11, protože v 11 hodin nás čeká zvláštní diskuze o absolutoriu pro radu. A tudíž všichni musí Eh, musí časově omezit svůj příspěvek, než by hovořili rychleji, ale zestručnit svůj projev. Nejprve dovolte, abych dal slovo zpravodaji panu Bartovi Stajesovi. Barte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení hosté, dnes se zabýváme velice důležitým tématem. Důvod, proč jsme uspořádali toto slyšení, to již bylo vlastně před rokem téměř, kdy jsme se k tomu rozhodli, je eh, kvůli tomu, že jsme se v tisku eh, dočetli, že v Itálii do energetik proniká takzvaná ekomafie. A i eh, tam proběhla různá policejní šetření a operace a my eh, a tam tedy velice s veškerou vážností začali se zabývat touto trestnou činností. A mm, viděli jsme tedy eh, celou eh, řadu různých mm, jaksi poutavých titulů. Gebeurt. We weten allemaal dat dat in heel wat lidstaten gebeurt. Het eh, gebeurt evenzeer in, in Spanje, in Roemenië. Eh, a eh, to, že peníze jsou fuč, odnesl je vítr. Potom jsme i viděli další titulky, které se týkaly i jiných zemí, třeba Bulharska a podobně. A proto jsme se rozhodli se tomuto tématu věnovat i protože nyní v Evropě žijeme v době, kdy je třeba bedlivě sledovat veřejné výdaje a mm, protože i probíhají diskuze o objemu evropského rozpočtu a velice často e, slýcháme, že bychom měli asi e, spíše, spíše se zaměřit na to, jak se peníze vynakládají, aby to bylo skutečně k něčemu. A je třeba tedy, abychom i dobře měli takové systémy, abychom dobře zjistili, kdo je skutečným příjemcem, kdo profituje z těch podpor a dotací. A my se tím musíme zabývat eh, tedy E, detailně a proto jsme i svolali tento, e, ta, e, tento panel velice dobrých fundovaných řečníků a vyslechneme si s velkým zájmem, co nám řeknou, tak abychom my ve výboru Kokobu mohli z toho vyvodit nějaké závěry do budoucna, především v, v, pro účely Eh, absolutoria. Pan předseda, děkuji, je to pro mě potěšení. Dá slovo panu Fasakašovi, eh, který je jeden z mých předchůdců a který je dnes členem účetního dvora. Tak prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové, nejdříve bych chtěl poděkovat výboru a zejména zpravodaji panu Stesovi za uspořádání tohoto důležitého dnešního slyšení. Jako člen Evropského účetního dvora jsem poctěn, že mohu přispět k tomuto slyšení vedením naš, našeho hodnocení řádnosti, efektivity a účelnosti výdajů Evropské unie. Ale před začátkem prezentace bych vám chtěl poblahopřát, milý pane Muldere, vašemu jmenování do předsednictví tohoto výboru. A jako jeden z vašich předchůdců jsem si vědom výzev, kterým budete čelit při plnění rozpočtu EU a při zlepšování kvality kontroly výdajů v EU. Znám vás jako bývalý kolega, jako přítel a jsem si jist, že nejen máte zbytné zkušenosti a vědomosti, ale i nasazení pro řešení těchto výzev a splnění všech očekávání a přeji vám mnoho úspěchů na vaší funkci a chci vám říci, že se můžete vždy spolehnout na Evropský účetní dvůr a na mou osobní podporu. A nyní zpět k otázce účelnosti a efektivity financování EU, což je nesmírně relevantní právě dnes. Finanční a ekonomická krize představuje významné výzvy pro budoucnost Evropské unie. Účetní dvůr se zavázal přispět k řešení těchto výzev. A jak všichni víte, Evropský účetní dvůr je nezávislou externí kontrolní institucí. Prohlášení z Limy a z Mexika Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních úřadů upravuje hlavní pilíře nezávislé kontrolní instituce. Národní kontrolní instituce vykládají tyto zásady se značnou volností. Některé národní kontrolní instituce poskytují návrhy pro rozhodování Státu o veřejných výdajích. Jiné nevyjadřují své názory k politickému rozhodování, ale pouze ověřují, zda veřejné prostředky byly využity, jak bylo zamýšleno. Evropský účetní dvůr chce pomoci Evropskému parlamentu při výkonu své kontrolní pravomoci, co se týče plnění rozpočtu. Parlament ve své dvojí úloze, jakožto úřad, který uděluje absolutorium a jako legislativní spolurozhodovatel chce vyčerpat, chce čerpat příslušné závěry z výsledků práce. Pravomoci z účetního dvora ze smlouvy jsou velmi široké. Kontroly pokrývají jak soulad s předpisy a účelnost vynaložení prostředků, tak také výkonnost. A není to řešení buď a nebo. Je to zásadní podmínka pro dosávání čerpání finančních prostředků, co se týče tedy souladu s předpisy. A účelnost vynaložených prostředků je také součást právních požadavků. Prohlášení o věrohodnosti účetnictví je jedinečné v tom, že poskytuje stanovisko k souladu s čerpáním prostředků a předpisů. Výroční zprávy jsou zaměřeny na otázky souladu s předpisy a hodnotí, zda se věci dějí řádně. Naše zjištění ukazují, že tomu tak není ve významných oblastech, například v oblasti politiky soudržnosti. Ale chci zdůraznit, že chybovost, to je eh, počet nesrovnalostí zveřejněných každý rok účetním dvorem, není vždy synonymem pro podvod. Prohlášení o věrohodnosti je, není zamýšleno proto, aby hodnotila pouze finanční aspekty. V oddělené kapitole, v kapitole výroční zprávy 2010 bude syntéza závěru a doporučení výkonových auditů, které byly schváleny v minulém roce. Účetní dvůr rovněž připravuje zvláštní zprávy na různá témata. Jak tedy byly prostředky vynaloženy, zda se dělalo to, co bylo za, zamýšleno a poskytuje také doporučení pro zlepšení. A tyto výkonové audity zkoumají, zda zásah Evropské unie byl řešen podle zásad úspornosti, efektivity a účelnosti. V loňském roce účetní důvod schválil 14 zvláštních zpráv. Vždy jsme se věnovali vynaloženým prostředkům a účelnosti. Několik zvláštních zpráv je ve stádiu přípravy, včetně hodnocení odstávky jaderných zařízení, energetické účinnosti, výstavby infrastruktury, přístavních investic a podobně. A v současné době budeme předkládat vašemu výboru zjištění, závěry a doporučení z těchto zpráv. Ve svém stanovisku 1 lomeno 2010 v souvislosti s finančním řízením Evropské unie. Účetní dvůr zdůraznil otázky a oblasti pro zlepšení, abychom byli schopni prostředky lépe vynakládat. Trvalým sdělením, které, o které se snažíme, je, že základní otázkou není vynakládat více, ale vynakládat účelněji. A to definuje jasné cíle, kdy rozpočet Evropské unie může zajistit základní rozdíl ve srovnání s čistě národním financováním. Jaké, jakékoliv vydávání prostředků není, ne, nestačí. Pokud jde o nízkou míru absorpce prostředků Evropské unie v některých oblastech, nemělo by to být motivace pro jednoduché vydávání na prostředků. A nyní se vrátíme k otázce, kdo jsou hlavní příjemci. Chci říci, že na základě zásady evropské přidané hodnoty viditelné přínosy nemohou být dosaženy, dos, dosaženy pouze na národní úrovni, ale pravým příjemci by měla být celá Evropská unie jako celek a její občané. Na druhé straně chci upozornit na skutečnost, že jedna věc je být konečným příjemcem a na druhé straně můžete být pouhým příjemcem prostředků. Měly by být v tomto kontextu zdůrazněny tři skutečnosti. Evropská unie a národní rozpočty a jejich finanční aktivity, které jsou podobné, a v některém případě spolufinancované, politika soudržnosti, rozvoj venkova, politika rybolovu. A v tom, této oblasti by tedy je, vzá, je společný zájem na tom, aby se věci děly správně. Proč koneční příjemci nedostávají prostředky navíc jako výsledek zásob Evropské unie? Některé prostředky, které dostávají, jsou z rozpočtu Evropské unie, ale zbytek z národních zdrojů. Spolufinancování však navyšuje počet programů, které mohou být financovány. Přímá vazba mezi Evropskou komisí a konečnými příjemci výdajů Evropské unie existuje v některých oblastech, v oblasti výzkumu. V oblastech, jako je zemědělství, politika soudržnosti, rozvoj venkova a rybolov, pro většinu financování Evropské unie každodenní řízení je zajištěno zprávou členských států. To je takzvané sdílené řízení. A v tomto případě platby Evropské unie spočívají v proplácení nákladů pro členské státy, které již byly vyplaceny konečným příjemcům. Partneři komise jsou tudíž národní orgány, ke kterým mají příjemci přístup. Mělo by být také zaznamenáno, že řada nesrovnalostí zjištěných účetním dvorem z roku na rok souvisejí s nesprávným plněním národních předpisů. To, to se týká například v politice soudržnosti nejen národního spolufinancování, ale také podobných kroků, které jsou plně financovány z národních rozpočtů. Skutečně, vzhledem k tomu, že stejné orgány řídí jak evropské, tak národní prostředky, není důvod si myslet, že stejná pravidla jsou uplatňována odlišně na základě zdroje prostředků. Problém je tedy, není omezen na rozpočet Evropské unie. Bylo by možno říci, rozpočty Evropské unie i národní rozpočty plují ve stejné lodi. Případy nesrovnalostí se týkají nenárokovatelných, tedy ne, nespůsobilých nároků, při, přílišného čerpání způsobilých nároků a nesouladu, pokud je o podmínky platby. A také to spochybňuje otázku úspornosti, efektivity a účelnosti výdajů klíčem pro zajištění, aby financování Evropské unie bylo, se dělo v souladu s pravidly, je zajistit přiměřené fungování národních eh, systémů řízení. Administrativní kapacita musí být eh, rozvíjena od samého počátku. Neexistují žádné zkratky. Je zásadní se soustředit na výsledky a současně na příjmové straně se snažit o zlepšování situace. Posun k efektivitě a úspornosti může vyžadovat změny i v právním rámci. Účetní dvor je si vědom rostoucího významu hodnocení veřejných politik. Tady bych chtěl odkázat na naši zvláštní zprávu 3 z roku 2010 o podpoře dopadových hodnocení. A nejde jenom o audit vyčerpaných prostředků, ale také audit systému. Takovéto významné trendy budou hodnoceny v následném stanovisku účetního dvora o nařízení po roce 2013 pro evropskou politiku soudržnosti. Bude zvažovat možné dopady a následky budoucí politiky soudržnosti tak, jak byly uvedeny v návrhu nařízení komise. A v tomto směru stále roste potřeba se soustředit na výsledky nad rámec řádnosti na vstupech. Měl by být, měla by být souvislost mezi souladem s předpisy a efektivitou účelností a úsporností programů. A to je významná otázka i pro práci účetního dvora. Závěrem bych chtěl říci, že kolegové v účetním dvoře a já sám jsme přesvědčeni, že lepší nakládání prostředků vyžaduje společné úsilí všech evropských institucí naše spolupráce s jednotlivými partnery, zejména s Evropským parlamentem, kromě zajištění zákonnosti a řádnosti evropského rozpočtu, by měla také zajistit, že prostředky EU jsou vydávány efektivně a účelně v zájmu příjemců evropských daňových poplatníků a Unie jako takové. Děkuji za pozvání a za vaši laskavou pozornost. Thank you very much. Děkuji a děkujeme také za vaše laskavá slova na úvod. Nyní bych tedy předal slovo Vili Bordus Slutersovi z Evropské komise. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Vážení členové Evropského parlamentu, děkujeme eh, za pozvání Evropské komise, konkrétně DG regionální politiky, na toto zasedání. Já bych navrhoval, abych v době vyhrazené na moje vystoupení, abych vás provedl eh, takovým přehledem spolufinancovaných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů v Itálii se zvláštním zaměřením na jižní Itálii a že bych to zasadil trošku do rámce evropských perspektiv, jak to tedy eh, vypa- vypadá eh, v rámci tedy celé Evropy a v rámci Itálie. Můžeme tedy prosím zahájit prezentaci?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 handouts that we are going to see are the same the as in this one. A už to tady máme, výborně, tak dobrá. Okay, on the first, uh, uh, the first diagram. Dobrá, na tom prvním diagramu vám chci ukázat, výdaje, které jsou, eh, byly vydány do 5. října 2011 eh, hlavními eh, přijímajícími nebo státy, které jsou příjemci kohezního fondu. A, a tady vidíme, že výdaje na obnovitelné zdroje energie a e, účelnost využití energie je tady ten mm, eh, jaksi objem v Itálii podstatně vyšší než v ostatních zemích. Je to zhruba 300 milionů eur ve všech, eh, tedy v obou těch kategoriích výdajů, zatímco dvojka eh, na tom seznamu je Španělsko, pak následuje Francie a ostatní kolem 150 milionů. Co se týče porovnání eh, výdajů, tedy eh, v Itálii jsou to značně vyšší objemy a eh, co se týče celkového rozpočtu na strukturální fondy pro Itálii 2011 až 2013 jsou to částky poměrně omezené, protože um, tam se jedná o 55 až 60 miliard těch 300 eh, milionů eh, je vydaných na obnovitelné zdroje energie představují zhruba půl procenta. Eh, takže to je vidět relativní význam tohoto odvětví v Itálii celkem. Tady je ta informace stejná, ale je to graficky znázorněno jinak. A nyní se dostáváme k tomu, jaké e, kapacity obnovitelných zdrojů energie již byly v Itálii instalovány. Jedná se především o zdroje elektřiny. Tady vidíme čísla v prvním sloupci e, je celková instalovaná kapacita z e, obnovitelných zdrojů v jednotlivých zemích. A tady vidíme ve druhém sloupci procento obnovitelných zdrojů z celkové kapacity a následuje celková kapacita z obnovitelných zdrojů na kilometr čtvereční a e, v posledním sloupci evropský průměr, tady máme e, vlastně vyjádření penetrace obnovitelných zdrojů v, v jednotlivých členských zemích. V Ita- eh, průměr je 470 a Itálie se blíží tomuto evropskému průměru. Jak lze předpokládat, státy jako Rakousko a Švédsko si stojí podstatně lépe a mají podstatně vyšší procento eh, energie z obnovitelných zdrojů než ostatní. A E, nyní tedy vlastní údaje z Itálie a těch, těch tří oblastí v Itálii, které rozlišujeme, tak tady vidíme, že na jihu, to je tam ten zvýrazněný řádek Mezzogiorno, v roce 2000 byla instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů pouze 3 miliardy v roce 2009 došlo k značnému nárůstu a 2010 tedy až po 10,5 MW instalovaného výkonu. A e, celkové procento energie z obnovitelných zdrojů v Mezojornu se zvýšilo z 12 na 32 Čili tady je patrný veliký, veli, veliký tedy veliké urychlení eh, celého procesu, kdy došlo eh, jaksi k dohnání určitého opoždění z počátku. A vidíte to tady taky graficky znázorněné na následujícím slajdu. Vidíme, že tady eh, ty tendence v, na, v oblasti mezzogiorno, což je ta zelená linka, tam ten eh, nárůst je podstatně vyšší než v ostatních dvou částech Itálie. Co se týče složení eh, instalované kapacity z obnovitelných zdrojů v Itálii, eh, vidíme tady také určité rozdíly mezi jednotlivými částmi země. V severu, na severu 80 zhruba jsou eh, vodní zdroje a geotermální zdroje energie. Eh, ve střední Itálii 70% tedy je generováno z těchto zdrojů, ale už je tam vyšší zastoupení eh, slunečních fotovoltaických elektráren a na jihu vodní a geotermální zdroje představují méně než 30 ale za to větrná energie je mm, značně dominantní, představuje více než 50 z obnovitelných zdrojů na jihu. To jsou data, která vycházejí z naší vlastní zprávy a z našich vlastních zjištění mm, a informací z italských zdrojů firem a, a úřadů. A nyní Sicílie a další jihoitalské regiony. Na dalším slajdu vidíme přehled instalované instalovaných zdrojů, které byly spolufinancované a které byly eh, realizované na Sicílii v rámci operačních programů. Tady ve druhém sloupci vidíme spolufinancované instalované kapacity a jedná se především o větrné elektrárny, což není nic překvapivého vzhledem k předchozímu grafu, kde e, ta větrná energie byla značně dominantní na jihu. Nicméně musíme si uvědomit, že tady máme třetí sloupec, kde je celková instalovaná kapacita na Sicílii pro jednotlivé typy obnovitelných zdrojů. A tady vidíme, když se e, spočítají procenta spolufinancovaných kapacit a celkových instalovaných kapacit, že podíl spolufinancovaných kapacit je relativně nízký. E, ze všechny obnovitelné zdroje je to pouze 16 u větrných elektráren je to ještě méně než 16 to znamená, že dopady evropských fondů na obnovitelné zdroje energie na Sicílii se soustředí především na fotovoltaiku, spíš než na ostatní dva typy, to znamená větrné elektrárny a biomasa. Biomasa je naprosto zanedbatelná co do objemu a, mm, a významný je tam pouze tedy ten větrný zdroj. Na dalších dvou slajdech na uh, eh, programační období 2007 až 2013 v Itálii eh, vidíme tedy intervence v eh, energetickém odvětví, financované projekty, počty jejich projektů, jejich celková výše nákladů, platby na ně a je to rozdělené podle regionů a podle programů. Když se podíváme na regiony, větrná energie v současné době je ve skutečnosti méně významná, když se podíváme na celkový objem intervencí v objemu 1,5 miliardy to je ta předposled, ten předposlední sloupec. Do větrných elektráren to představuje pouze 50 milionů a do fotovoltaiky jsou tam ty výdaje podstatně, podstatně vyšší, 245. Eh, eh, co se týče eh, účinnosti, energetické účinnosti, tam se ta částka blíží 600 Eh, milionům. To eh, jak si eh, vyjadřuje relativní význam jednotlivých odvětví obnovitelných zdrojů v jednotlivých regionech Jižní Itálie. Nevím, máme stávající situaci. Já se moc omlouvám, protože to jsou údaje do prosince 2010. To jsou nejspolehlivější údaje, které máme. Máme sice i čerstvější, ale tato data jsou, tato, tyto údaje jsou opravdu certifikovaná. Takže tady se jedná o celkovou situaci. Hovořili jsme o těch 300 milionech na prvním slajdu a tady vidíme, jak je to rozdělené mezi jednotlivé regiony a mezi jednotlivé zdroje obnovitelné energie, zase tady je i dominantní solární energie a, a energetická e, účinnost. Co se týče realizovaných výdajů, se pohybuje vlastně u větrných elektráren a spolufinancovaných v rámci tohoto období je vlastně nula. Na následujících dvou grafech toto máme vyjádřeno graficky poněkud odlišně. Já bych chtěl zdůraznit no, v rámci své prezentace, že ano, financujeme, dochází k financování významných eh, energetických zdrojů, obnovitelných zdrojů v Itálii a především v Jižní Itálii. Nicméně v porovnání s financováním z italských zdrojů v tomto odvětví spolufinancované projekty jsou eh, relativně méně významné, představují dohromady 16 instalované kapacity. A když se podíváme na rozdělení mezi jednotlivá odvětví, tak z toho jasně vyplývá, že jsme vlastně financovali poměrně velmi málo eh, větrných eh, elektráren a eh, ty údaje ukazují, že v, na, v následujících letech tohoto programu dojde k nárůstu, ale ne moc velikému, protože eh, ten program eh, v Jižní Itálii se zaměřuje především na solární energii a na eh, energetickou účinnost, které tedy mají zjevně prioritu. Já bych toto ještě ilustroval posledním slajdem. Pan Fazakas upozorňoval a na určitou věc, a to, to je tady ten kontrolní rámec, rámec auditu v Evropské unii a v Itálii v rámci eh, společného mm, sdíleného managementu. Pro každý program existují je, je eh, řídící eh, orgán, certifikační orgán, auditor, auditní Eh, orgán, který kontroluje výdaje v rámci regionu a v rámci projektu, čili musí existovat minimálně dvě úrovně kontroly. Řídící orgán ten kontroluje existenci a řádnou realizaci každého projektu financovaného v rámci eh, programu, za který zodpovídá. Certifikační orgán provádí druhou kontrolu, když eh, nám, e, když požádá o platbu s tím, že prohlásí, že projekt proběhl řádně a další, e, to je součást kontrolní struktury, je e, orgán auditu, který tedy kontroluje eh, vlastně práci obou těch předchozích orgánů a na vrcholu je, jsou eh, orgány auditu Evropské komise, DG Regio a eh, další, které kontrolují práci těch druhých a současně také kontrolují, zda došlo ke skutečné realizaci některých operací auditu a kontroly Eh, takže tím bych zakončil svoje vystoupení. Děkuji vám za pozvání eh, na toto zasedání a jsem připraven zodpovědět eh, otázky, pokud nějaké budou. Děkuji. Thank you very much and then I would... Děkuji. A nyní bych rád dal slovo panu Nikolínovi Paragonovi z Ministerstva pro hospodářský rozvoj v Itálii. Děkuji, pane předsedo. My na ministerstvu my jsme orgánem, který je odpovědný za investice, které se eh, financují z Fondu pro regionální rozvoj EU. A teď, eh, pokud jde o ten základní rámec, eh, který jsme právě slyšeli od zástupce Evropské komise, tak zde my v Itálii chceme vás informovat, jaký je vztah mezi investicemi a e, e, investice, jak jsou propojeny s našimi e, prioritami našeho národního energetického plánu, což jsou obnovitelné zdroje. A potom také bych chtěl se zaměřit v pár minutách na Sicílii a možná tam vám podám pár detailních informací o těchto investicích. Cílem našeho, našeho eh, národního energetického eh, plánu je mm, eh, mm, podporovat regionální rozvoj a především tam podporovat účinnost energetickou a obnovitelné zdroje. To jsme již viděli na slajdu komise. My máme celou řadu investic a projektů a máme aktuální informace k 31.8.2010 a ty ukazují, jak tato, eh, eh, jak došlo k velkému vývoji k, ve srovnání s, eh, s předchozími údaji. Takže Především bych řekl, že zdroje, které jsou vyčleněny v Národním strategickém plánu, stanoví, že investice do eh, těchto programů do roku 2013 jsou 3 miliardy. 3 miliardy, to je ten cíl konvergence a miliarda, pokud je o cíl konkurenceschopnost regionu a zaměstnanost. Takže Ehm, z těchto významných prostředků zdrojů eh, tak jsou vyčleněny eh, některé eh, strategické cíle, které se z toho financují. Třeba pokud jde o ehm, konsolidaci výroby především, tak zde my se snažíme eh, posílit, eh, posílit zaměstnanost eh, právě v energetice, tedy respektive v výrobě z obnovitelných zdrojů. To je jedna strategie. Další strategie je rozvíjet modely založené na inovacích, inovacích a výzkumu nových strojů. A třetí je přenosové distribuční sítě, které třeba rozvíjet. A potom je tam ještě cíl i šířit know-how a osvětu, pokud jde o nejlepší postupy, zkušenosti a e, účinnost, energetickou účinnost budov. E, součástí této strategie je také i vytvořit mm, e, v rámci tedy cíle konvergence je i vytvářet interregionální programy s cílem působit eh, jaksi napříč eh, regionů, které se stýkají v celé té jedné oblasti. Takže to mm, jsou další strategické cíle, které se podporují. Stav investic, mm, kromě těch čísel, které eh, vám můžeme sdělit, tak v tomto okamžiku zde dochází k dost velkému skluzu, pokud jde o plánování do roku 2013 a e, národní úřady tedy se snažili nějakým způsobem to e, oživit a stanovili proto cíle, e, které, cíle, které jsou splnitelné, tak abychom mohli tyto eh, programy mm, řídit a pokračovat v nich. Eh, takže eh, tato naše snaha vedla k dobrým, dobrým výsledkům. K 38. máme údaje, které ukazují, že ty skluzy se dohánějí. A počet projektů, mm, které byly financovány a které se mm, provádějí nyní, to je více než 2000 to je mm, e, ve srovnání s tím údajem k 31. březnu, to jsme viděli na slajdu komise, takže vidíte, takové to je číslo aktuální. A co dělají tyto projekty? O co tam jde? Především jde o e, e, energetickou účinnost, jde o Eh, kogenerační jednotky a eh, distribuční eh, přenosové sítě. Pokud jde o obnovitelné zdroje, solární energie, biomasa, potom budování elektráren a tepláren, potom další projekty se týkají třeba posílení výroby komponent, součástek a zařízení a rozvoj Eh, městských aglomerací. Eh, to se týká především Sicílie. Výběr projektu, jak k tomu došlo? Především eh, se respektovaly evropská pravidla, pokud jde o hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a potom se respektovaly určité další kritéria, specifická kritéria v souladu s příslušným nařízením. A to znamená, jaká jsou to kritéria koherentnost, potom regionální rozvoj energetiky a životního prostředí, potom eh, ekologická produkce, potom je minimalizace eh, ekologických dopadů, eh, tedy propagace obnovitelných zdrojů a potom je i vytváření pracovních míst a synergický efekt na lokální produkci. Samozřejmě mm, to všechno se dělá tak, že e, se aplikují stávající postupy, které se týkají kontrol plnění programu. Jsou to tedy postupy, které e, mm, přijala Evropská komise a kdy se e, je třeba tedy provádět tyto kontroly, ať ze strany tedy našich národních orgánů, ať, je to, ať jsou to kontroloři z Evropské komise či účetní dvůr. Já si myslím, že by bylo dobré, aby Ehm, ehm, chom si podali určité konkrétní informace o Sicílii a to uslyšíme teď. Děkuji. Ehm, grazie. Děkuji. Gianluca, Gianluca Galati. Eh, já mám na starosti energetiku eh, v kraji Sicílie. Velice stručně. Jenom bych chtěl doplnit eh, a spíše tedy potvrdit Eh, to, co již jsme i slyšeli od komise a od zástupce ministerstva. V kraji Sicilie, na Sicílii, samozřejmě v souladu s naším energetickým plánem, my jsme trochu museli eh, přeskupit používání těch fondů vyčleněných na období 2007-2013 a zde i komise to uvedla na těch svých slajdech, to jste viděli, že my jsme se rozhodli změnit ten směr, na směrování těch prostředků. My se snažíme odradit odradit eh, eh, eh, ty tedy Eh, pardon, chceme tedy podpořit eh, především budování eh, těch větrných elektráren, potom používání solárních a biomasy a to především podporovat v tom malé střední podnikání a snažíme se i intervenovat různými způsoby, aby se tyto aktivity rozložily na celém území. A to je proto, abychom splnili cíle eh, toho takzvaného partner sharing, eh, což je eh, něco, do čeho se Itálie a Sicilie zapojila a proto se snažíme mm, intervenovat a především podporovat mm, výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a protože jsme vsadili na to, že chceme Chceme tedy, aby to bylo eh, tedy rozšířeno po celém území, aby eh, to bylo rozloženo i na ty malé střední podniky, ty střední podniky, které jsou, podnikají v solární energii a ty malé podniky v biomase především, aby byly rozloženy po celém území. I my zde my se snažíme Eh, jednak rozvíjet lokální produkci a potom i podpořit eh, energetickou účinnost. A eh, protože energetická účinnost to je náš velký cíl, který musíme splnit, abychom realizovali ten partner sharing a jeho principy a proto my se snažíme využívat právě evropské zdroje právě na tyto, eh, tato opatření energetické účinnosti a využíváme i další typické komunitární nástroje pro eh, eh, tyto účely, jako třeba jsou ty programy pro ostrovy, pro ty periferní oblasti, kdy my zapojíme do toho naše eh, lokální místní orgány eh, na Sicílii, které mm, se zabývají těmito projekty obnovitelných zdrojů. Závěrem, my pro nás největším eh, partnerem jsou tedy ty lokální orgány a potom jsou to ty velké podniky v energetice. A my jsme i mm, přijali velice důležitá opatření v boji proti organizovanému zločinu v tomto sektoru. Opět se to týká těch programů mezi rokem 2007-2013 a tady máme našeho experta, který vám řekne, o co jde. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda. Takže to slovo uděluje předseda, ne členové delegace. A já se ptám, kolik tady ještě nás čeká řečníků z Itálie. Hm, protože to je taková, vy si dáváte vzájemně tedy tu štafetu, to slovo. Kolik jich ještě máte? Kolik řečníků ještě nás čeká? Vám. jeden. Hm, více už ne, dobře. A jak dlouho chcete mluvit? Keep it as brief as possible. Prosím, co nejstručněji. Deset minut. Ne, deset minut je moc. Pět minut. Především, <laughs> pane předsedo, já se omlouvám, já jsem nechtěl vůbec tady nějak narušit vaše pravidla a je to pro mě poprvé tady v parlamentu. Takže já chci poděkovat za to, že jste mi dal slovo a velice stručně. Vy jste si, vyslechli, vy, vy jste si vyslechli pana doktora Galátu, který hovořil, jak je to na Sicílii, kde eh, místní hm, tedy orgány se snaží rozvíjet eh, uží, používání alternativních eh, zdrojů v energetice. A zde spolu s tím jde další snaha a to použít, aplikovat všechny nástroje, které máme, které nám eh, dávají tedy eh, zákony i regionální předpisy a snažíme se, abychom zavedli zde co největší transparentnost, abychom odradili ty různé útoky různých spekulantů či zločinců. A stručně bych řekl, že v průběhu tohoto roku samozřejmě Eh, eh, my jsme navrhli a obdrželi jsme podpis eh, z Guardia di Finanza, s finanční policií a s policií v Itálii, aby se obzvláště zaměřili na všechny tyto postupy a procesy, které pošpiňují ekonomiku a především tento sektor, o kterém hovoříme, ten je tomu velice náchylný, protože kriminalita Eh, spolu eh, samozřejmě ta již působí v různých sektorech, takže má zájem i o tento sektor. A my jsme tady podepsali protokol s těmi příslušnými orgány v trestním řízení aby jsme se, eh, by jsme se dohodli, že finanční policie tedy bude prověřovat všechna povolení, všechna povolení tedy budovat tato energetická zařízení, podnikat v této činnosti, samozřejmě, ať jde tedy o sektor veřejný i soukromý, tak, aby ho hospodářská hm, kriminálka mohla eh, samozřejmě eh, v rámci svých kompetencí se eh, zabývat a prošetřovat a prověřovat konstantně tyto subjekty, které působí v tomto sektoru, tak abychom hm, je odradili nebo a případně, abychom přistoupili i k represi, kdybych se zjistilo, že infiltrovali do tohoto sektoru, že do toho infiltroval organizovaný zločin. To je první nástroj. Další nástroj a další protokol, který jsem podepsal s, ministerstvem, s ministrem eh, vnitra Maronem a eh, a mm, já eh, jsem to mohla udělat i díky své vlastní zkušenosti, protože mám osobní zkušenost z Palerma, takže jsem měl zájem o podpis tohoto protokolu se Sicílií a my jsme tam v tom protokolu stanovili, že než se Eh, vydá povolení eh, na výstavbu podobného zařízení, tak je třeba eh, nejprve prověřit ty informace o mafii a prověřit profil těch, kteří žádají o to povolení. My tedy toto budeme prověřovat Eh, a to eh, nejenom tedy ten, kdo žádá o to povolení, ale budeme prověřovat i ostatní, třeba majitele toho pozemku, na kterém se má realizovat ta stavba a potom i eh, prověřujeme i ty, kteří potom případně budou nástupci nebo budou provozovat to zařízení. A já mm, zde musím uzavřít Eh, vzhledem k času, takže eh, řeknu, jde o nástroje velice úderné, rázné, eh, které dávají možnost neustále si prověřovat tyto procesy. A to se dělá na Sicílii. To je, co bychom chtěli, aby se dělalo všude. Ale, pane předsedo, dámy a pánové, z jednoho důvodu. Organizovaný zločin, ten nejenom tedy eh, eh, eh, působí tedy na nějakém omezeném teritoriu. Ne, ten má obrovské zdroje a ten vždycky, ten organizovaný zločin jde se svými penězi tam, kde má velkou návratnost, takže se neomezuje na hranice nějakého regionu či státu. A proto je třeba, aby podobná opatření aby podobná metodika, kterou používáme, aby se používala v celé Evropě, protože dnes nelze vyloučit, že ty zločinecké skupiny od nás třeba investují i jinde, v jiných státech, protože tamto prostředí je pro ně výhodnější a my to děláme ne proto, že tento sektor jaksi e, více než jiné sektory by lákal e, infiltraci zločinců. Ne, ale my se snažíme maximálně ochránit produkci, výrobu a i se snažíme ochránit to, že ty zdroje se budou využívat správně, korektně a samozřejmě víme, že ta rovnováha je velice komplikovaná. Je třeba podporovat významné výrobní sektory, jako třeba obnovitelné zdroje, energetiku tedy. A proto je třeba stanovit si určité mantinely ochrany, eh, mechanismy, které eh, je třeba podle mě eh, pozitivně hodnotit a používat je široce. Eh, děkuji, pane předsedo, omlouvám se, jestli jsem překročil čas o pár minutek. Thank you very much. It was indeed very interesting. Děkuji, bylo to velmi zajímavé. Děkujeme za vaše informace. Děkuji mnohokrát. A nyní zahajuji rozpravu a měli bychom se omezit na 10 minut. což znamená, že můžete klást otázky, ale ty otázky by neměly být delší než dvě minuty. Takže kdo by chtěl promluvit? Pan Ehrenhauser. Já možná začnu otázkou velmi obecnou. Pokud hovoříme o účinnosti evropských výdajů, tak to souvisí také s účinností administrativních výdajů. A 85 evropského rozpočtu odchází směrem do členských států. Takže tam dochází k administrativním výdajům na různých úrovních. Na evropské úrovni, na úrovni členských států a konečně na úrovni konečných uživatelů. A já bych chtěl vědět, zda Evropská komise zná administrativní náklady na všech třech úrovních pro všechny příslušné oblasti. Děkuji. A také bych chtěl vědět, zda administrativní náklady, které nesou členské státy, jsou také vlastně rozpočtovány v evropském rozpočtu. Pan Sondergaard. Děkuji, pane předsedo dvě otázky, dovolíte-li. Nejdříve k poslednímu vystoupení, které jsme vyslechli. Chtěl bych vědět, kdy byl zahájen proces vyšetřování vztahu s mafií my jsme dostali v rámci naší dokumentace materiál, který hovoří o mafiozních aktivitách v Evropské unii a zmiňuje velmi konkrétní skutečnosti v Itálii. Je zde řeč o jistém Oreste Vigorito a pan Nikesty. A pan Nikesty byl odsouzen za aktivity v součinnosti s mafií právě v období, kdy měli na starosti zprávu evropských prostředků v oblasti obnovitelných zdrojů. Kdy jste zahájili kontrolní procesy týkající se zejména vazeb na mafiozní organizace? Druhá otázka. Říkáte, že teď už se všechno kontroluje. Že se kontrolují tyto vazby a tyto souvislosti. Zjistili jste případy, kde existuje vazba na mafii a dokázali jste eh, tyto vazby vysvětlit a dokázali jste, máte statistiky, které dokazují, že tyto prostředky skutečně přispěly mafii a kolik takových příkladů bylo zveřejněno a jaké, o jaké částky se jedná? Nevidím, že by se někdo další hlásil. Omlouvám se, pan zpravodaj samozřejmě má slovo. Děkuji, Jane. Zatím jsem nebyl příliš uspokojen. Vše, co jsem slyšel, je velmi zajímavé a hezké. Také dobře rozumím vyjádření Evropské komise. Samozřejmě získávám určitý přehled o situaci, ale nejsem spokojen s tím, že téma našeho slyšení se týká podvodu. Komise hovoří o energetické účinnosti, o investicích, srovnává se energetická účinnost a ostatní spolufinancovaná opatření. Nevyužitá hodina není, tedy správná hodina vhodná kilowatthodina, ale důvod našeho slyšení byl ten, že jsme v tisku zaznamenali zprávy a také ve zprávě pana Sondergarda informace o podvodném využití mafií těchto prostředků. Máte tedy představu o rozsahu tohoto zneužívání prostředků Evropské unie? Víte, kolik dotací bylo zneužito, přičemž měly být určeny na výrobu obnovitelných zdrojů energie? Hovoříte, pane Slojtersi, o určitém trojuhelníku kontrola, řízení a audit. A tady jsme měli začínat. Provádíte kontrolu, zkoumáte stav, ale jaké jsou výsledky? Mohl byste nám odhalit ty výsledky? Já jsem byl velmi spokojen s vystoupením italských zástupců Ale také jsem slyšel poslední vystoupení. Vystoupení zmiňovalo dvě, dva protokoly, dvě dohody, které mají zakotvit boj s mafií, ale vlastně jaká je hodnota, jaký je rozsah této kriminality. Je, je to zásadní problém, velký problém, střední problém, malý problém. Hovoříme o energii z větrných zdrojů. A je tu snaha minimalizovat vliv větrných zdrojů, větrných elektráren. A italští řečníci říkají, že dochází k přesměrování aktivit a je tu snaha opustit tuto oblast. Je to proto, že je příliš zamořena kriminalitou? My potřebujeme kon- konkrétní údaje. Výborně. Snad jsem nikoho nepřehlédl. Nejdříve dám slovo komisi a potom italští řečníci se mohou dohodnout mezi sebou, kdo zodpoví, zdá všichni tři, tedy pan Slojters nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Co se týče výsledků kontrol, já jsem se snažil uvést ve svém vystoupení, že skutečně na první a druhé úrovni je to na italských úřadech, aby kontrolovali projekty, které jsou spolufinancovány. Je to důležité pro italskou a sicilskou delegaci, aby prokázali, že mají konkrétní údaje o kontrolních výsledcích u energetických projektů EU v Jižní Itálii, zejména na Sicílii. Pokud jde o výsledky kontrol komise, nyní nemáme žádné informace, že by docházelo k významně vysoké míře nesrovnalostí u obnovitelných zdrojů energie, u těchto projektů. Že by to bylo vyšší, než je průměr ve všech odvětvích. Já jsem se snažil zdůraznit, a pan Stás to také uvedl, jak Já rozumím z příspěvku organizace Legambiente, což máte také ve své složce na toto jednání. Ten problém by neměl souviset zejména s větrnou energií. Z různých důvodů jsme méně zapojeni v oblasti větrné energie než v minulosti, než nebo než jsme zapojeni v jiných zemích. To se týká zejména Jižní Itálie. A to může být vysvětlený, proč evropské financování obnovitelných zdrojů energie v Jižní Itálii je méně vystaveno hrozbě zneužívání nebo nesprávného používání. A myslím, že u těch dalších otázek pana Sondergarda tam bych navrhoval, aby se k tomu vyjádřila italská delegace. Děkuji. Dobrá, děkuji mnohokrát. Pane Paragona, zahájíte odpověď a potom dostanou slovo. Především se omlouváme, že jsme nerespektovali vaše procedury zde a e, já jsem si myslel, že i e, pro pana stále se to bude eh, dobré, aby hovořili zástupci regionu. Eh, pokud pan předseda souhlasí, tak já bych eh, předložil pár obecných odpovědí. A hm, poté bych dal slovo tomu, kdo zná to teritorium, tedy Sicílii, a kdo zná tuto aktivitu. Já si nemyslím, že by tady byl problém týkající se rizik i nějakého zneužití, používání komunitárních eh, prostředků eh, nebo bych to řekl, že by existovalo eh, riziko nějakého podvodného zneužívání těchto prostředků. A eh, ten problém infiltrace mafii je obecný. To se týká všech sektorů, všech eh, odvětví, kde obíhají peníze. Takže omezit to pouze na větrnou energii a říci, to je významný příklad, to podle mě je Eh, tvrzení nepodložené. Velice dobře víme, bohužel víme, že se to týká všech eh, sektorů výroby a investic, až od vysokých financí až pro, po ty nejvíce banální sektory. Opatření, která jsme přijali v tomto případě na ústřední centrální úrovni, je, že e, se snažíme posílit kompetence e, finanční policie, aby mm, prověřovali ty projekty financované z evropských prostředků, a, a protože mm, naše finanční policie, Guardia de Finance, mají e, mm, velké vyšetřovací pravomoci a i represivní pravomoci, co se týče hospodářské kriminality, i co se týče tedy evropských prostředků a včetně tedy větrné energie. Pokud jde o o snížení investic do větrné energie, tak eh, to není kvůli tomu, že to je rizikový sektor energetiky, ale mm, je to kvůli tomu, že došlo k určitému přehodnocení eh, těch investic. Eh, vždycky čas od času je třeba ty investice mm, přehodnotit a tady k tomu došlo. Já si myslím, že tento bod, eh, pokud jde o zbytek odpovědí a otázek, tak to jsou dost konkrétní a k tomu se vyjádří zástupce Sicílie. Okay. Děkuji. Děkuji. Pan Kaláty. Děkuji. Velice stručně. Zájem organizovaného zločinu a mafie, zájem o eh, sektor eh, Eh, o které mluvíme, a v podstatě týká se to všech výdělečných sektorů, mm, eh, eh, včetně tedy té, tohoto nového sektoru zelené energie, tak samozřejmě o to zájem má organizovaný zločin. A my jsme měli případy, mm, máme i statistickou studii, mm, a případy, kdy Eh, které jsme prošetřili i díky spolupráci s ministerstvem vnitra a s prefekturou a my jsme objasnili tyto případy a eh, na základě toho eh, tedy se změnily ta pravidla pro vydávání povolení a podobně, vydali se vyhlášky. My jsme měli i případy korupce. A, Eh, ale změna te, eh, toho směru od větrné energie k solární energie, to je otázka územního plánování a politiky daného, daného kraje. A eh, samozřejmě ty, hm, jde i o to, co je ziskové pro malé střední podniky a asi ty větrné hm, elektrárny Eh, tedy eh, možná nejsou tak zajímavé eh, pro mafie, proto došlo ke změně kurzu. A dále v našich, tedy v naší černé kronice se četlo o jednom podnikateli, který investoval 40-50 milionů euro do větrné energie a to tam intervenoval rychle stát i sicilské orgány dnes ten podnik, který hm, vyrábí tedy z větrné energie, tak je pod eh, nucenou zprávou eh, státu a pod eh, soudní ochranou a hm, potom i jsme byli schopni zajistit hm, prostředky toto podniku. Velice často organizovaný zločin, jak dobře víme, i operuje tak, že využívá korupci a to i zde u nás na Sicílii. My jsme se snažili a snažíme se ehm, e, samozřejmě i mm, tomuto zabránit i prostřednictvím různých postupů vydávání povolení, protože e, mafie samozřejmě nemá zájem pouze o evropské prostředky, ale vůbec má zájem o to získat různá povolení, stavební povolení, postavit e, Mm, mm, tyto, tato zařízení. A my právě v této oblasti jsme hodně intervenovali a my jsme i zavedli různé kontrolní mechanismy a já si myslím, že to je něco, co již přineslo efekt a ještě přinese další efekt. Já nevím, zdali jsem to vyčerpávajícím způsobem zodpověděl. Děkujeme. Pane Marino, chcete ještě něco doplnit? Eh, could you pay attention to the questions of Mr. Věnujte prosím o pozornost hlavně otázce pana Sondergarta pan Sondergaard se ptal, co se děje s lidmi. Mohl byste to, pane Sondergaarde, možná zopakovat vaši otázku, aby vám pan Marino mohl odpovědět? Ano, možná to byl problém s překladem, takže já se to pokusím svojí chatrnou angličtinou spíš než dánsky. Ale já jsem se ptal především, kdy to pravidlo, že kontrolujete vazby na mafii, kdy toto pravidlo bylo zavedeno přesně. Protože máme tady případ z listopadu 2009, kdy došlo k zadržení 50 lidí, jeden z nich Oresto Likovito a e, Rici Nikasty a jeden z nich v roce 2006 byl usvědčen ze zločinu v této oblasti. Takže proto ta otázka je zajímavá vědět, kdy jste zavedli to pravidlo kontroly vazeb na mafii. A druhá otázka byla, po zavedení tohoto pravidla, kolik případů jste odhalili? A, z, e, jaké, o, a o jakou částku finanční se jednalo v těch případech? Pane Marino, můžete prosím odpovědět? Nebo pan Gelati? Um, sì, allora il caso... Ano, ten případ toho článku v tisku. Já e, upřímně řečeno ten článek neznám. E, neznám nikoho z těch dvou, kteří tam byli citováni, ale e, potom jsou zde případy ještě jiných osob, zapojených do eh, tohoto případu. Zde já eh, v, jsem ale eh, se zmínil o tom, že v roce 2009, v okamžiku, kdy došlo ke, k odhalení toho, že pan Nikasi obchodoval s mafií, tak my jsme zasáhli a zasáhl stát a dnes tato firma je pod zprávou státu. A celá řada těch protokolů a těch opatření, která jsme zavedli, jako tedy myslím region Sicílie, tak kraj Sicílie, tak to jsou opatření, která se týkají druhé poloviny roku 2010. E, takže ty hlavní, to hlavní gro opatření, tak to jsme začali aplikovat od druhé poloviny roku 2010 až do posud. A pokud jde o tou kauzu Nikasry, tak e, to se netýká pouze e, toho, že pan Nikasry zneužíval veřejné prostředky, ale týkalo se to spíše toho korupčního systému, protože on díky korupce získal různá povolení a to se teď prošetřuje a samozřejmě zde mm, mm, mm, to je v běhu, ale já opakuji, tady nás nezajímají pouze veřejné prostředky, nás zajímá ta mafie jako taková, která eh, různými prostředky se snaží získat povolení a v posledním období jsme právě v tomto intervenovali. Opakuji, ty protokoly a to, že jsme zracionalizovali, skonsolidovali ty nástroje boje proti korupci a proti infiltrace, infiltraci mafie, to je to, co jsme především zavedli od druhé poloviny 2010. A ty konkrétní případy, které jsme odhalili, eh, tak eh, Mm, to se e, týkalo e, tedy e, především takových malých intervencí do solární energie od roku 2006 a, pokud, a také i u, se to týkalo biomasy. A Eh, tam šlo asi tak o 4 miliony euro. A zde my jsme tedy hned eh, eh, i, notifikovali OLAF, aby revokoval tu vyhlášku o financování, ten dekret o financování a, mm, a samozřejmě jsme to předali i příslušným orgánům prefektury na ostrově. Děkuji. Okay, thank you. I think we have... Dobrá, děkuji. Tak já myslím, že musíme ukončit diskuzi na toto téma, jakkoliv je zajímavé, protože máme ještě řadu dalších bodů na pořadu jednání a musíme přistoupit k dalšímu tématu, a sice podvody spojené s evropskými fondy z pohledu Europolu a žádné užití evropských fondů na podporu spolupráce eh, v oblasti represivních orgánů. Slovo má pan Tros Orting. Doufám, že jsem vám dneska molil jméno. Eh, ne, to, je, to je skvělé, já jsem také poloviny dán. Děkuji, pane předsedo, děkujeme za pozvání pro Europol, abychom se účastnili tohoto složení. Já bych začal nejprve stručným přehledem v oblasti kompetencí Europolu, v oblasti Um, uh, podvodů a dále jsou se zavřením na některé kriminální aktivity, které mají přímý dopad na rozpočet Evropské unie, protože my uh, se nezabýváme konkrétním vyšetřováním, uh, to řeší členské státy a potom budu hovořit o spolupráci policejních orgánů v oblasti evropských fondů. Takže budu stručný a upřímný Eh, Evrop, eh, Europol je agentura eh, Evropské unie na spolupráci represivních orgánů a jedná se o boj s terorismem a organizovaným zločinem. V Evropě máme sídlo v Nizozemsku, kde pracuje několik set expertů na z, z kriminalitu, včetně z, přes asi 150 styčných důstojníků, nejenom z členských členských států, ale také Kolumbie, Norska a, a dalších. My nejsme jenom policejní organizace, a také spolupracujeme třeba s Garda de Financa, pobřežní stráží a dalšími uh, orgány, uh, po, po dalšími policejními a dalšími orgány. My koordinujeme 14 eh, tisíc případů za rok a nemáme žádnou donucovací pravomoc, ale máme velmi dobrý vliv na koordinaci. Můžeme uvést velice dobré příklady, jako například e, největší případ e, dopadní e, sítě dětské pornografie, který byl realizován díky Europolu, nebo například v další bombový útok, kde jsme my jaksi měli velice dobré výsledky. Co se týče tohoto tématu, my se věnujeme specificky dvěma oblastem. My sklad, skladujeme všechna data v analytických pracovních souborech, eh, ty, jedno je v té takzvané skupině kouření, to znamená e, podobně, e, jako e, pašování zboží, cigaret a podobně. A potom jedinou, my máme jedinou databázi v Evropské unii sklazdující všechny informace spojené s organizovaným zločinem v členských zemích a toto řídí um, sítě eh, pardon, to se věnuje organizovanému zločinu nejenom v Itálii, ale eh, ve všech eh, zemích a věnuje pozornost specifikům jednotlivých těchto zločinných spolčení. Dochází v, v v eh, velice eh, ty, typické je například, že častá ta, ta zločinná spolčení existují velice krátkou dobu, eh, provedou operaci a potom zmizí. Jedná se o veliké finanční částky, jedná se také o daňové podvody ve výši zhruba 250 miliard eur ročně. Podle našich z, eh, informací z roku 2011 mohu vás informovat o následujících tendencích. Organizovaný zločin dokáže eh, jak si působit nezávisle na místních eh, skupinách organizovaného zločinu. Co se týče praní špinavých peněz jsme zaznamenali spolupráci skupin eh, v jednotlivých zemích, které nebojují proti sobě, ale spolupracují. Eh, exportní eh, systém mezi sebou, jak si si nekonkurují, ty skupiny sdílejí naopak své informace a často i na internetu. organizovaný zločin reaguje na akce, které jsou tedy proti němu zaměřené, projevují, vlastně dokazují, že ty skupiny se, e, jsou v kontaktu a zpracování Eh, například informací týkající se pašování eh, alkoholu, drog a podobně a v takových a eh, existují případy, které třeba mají kontakt na Spojené Arabské Emiráty a podobně. Máme poznatky například o organizovaných skupinách organizovaného zločinu e, s původem z Číny, z Větnamu a e, ty se neomezují e, se omezují na určité oblasti, jako třeba Hamburg nebo Rotterdam. A především a e, zločiny spojené s obcházením placení DPH. E, oni se vždy přizpůsobují a mění své e, působiště. Jeden den se věnují například prodeji mobilních telefonů, e, potom v oblasti energetiky tam také e, e využívají například systém DPH, eh, jsou velice aktivní. Členské státy odvádějí velikou práci v této oblasti, také Lupol například. Co se eh, týče další otázky, což je Ehm, eh, podpora odhalování zločinů v oblasti využívání fondů Evropské unie, což eh, nejznámější je prevence kriminálních aktivit v rámci eh, DG Home. Jedná se zhruba o rozpočet 100 milionů. Mnoho projektů je financováno ze strany ISEC až do roku 2009 my jsme sami mohli být příjemci tohoto financování, nicméně nyní jsme z, jaksi ze seznamu příjemců vyloučeni, ale mm, mm, takže nemůžeme přijímat finance z těchto programů. Eh, program ISEC byl tedy vypracován bez konzultací s agenturami. Eh, programy jsou implementovány národními orgány, někdy dochází k duplicitě eh, s prací Europolu a nedostatku koordinace což by samozřejmě znamenalo plýtvání penězi daňových poplatníků. Eh, evropské prostředky by mohly být využity i proti zájmům Europol. Například konzorcium členských států, včetně Rumunska, obdrželi 1,5 milionu eh, eh, euro v rámci předstupních orgánů s sídlem v Bukurešti a jakožto partner Eh, Dánsko vlastně eh, zdvojovalo činnost Europolu, jakoby vznikala nová agentura pro, eh, pro vymáhání práva v Jižní Evropě, ale to rozhodně by nemělo být financováno z evropských peněz. V roce 2006 Olaf, eh, Olafu bylo svěřeno řízení projektu ochrany eura před paděláním. V roce 2002 Europol byl ústředním orgánem pro boj s paděláním eura, ale Eh, potom tedy toto bylo svěřeno Olafu, ačkoliv existuje spolupráce mezi Olafem, eh, podařilo se nám tedy zajistit dobrou spolupráci. Poslední příklad, na který chci upozornit, je fond eh, financování FP7. Eh, jedná se o výzkum a vývoj v oblasti vnitra a spravedlnosti, nicméně zkušenost ukazuje, že dochází k nedostatkům v zapojení a eh, do tohoto projektu a to zase znamená plítvání penězi daňových prostředí eh, poplatníků. Europol nevsehrává žádnou roli v oblasti hodnocení projektů a v takovém případě Ehm, nejsou dostatečně využívány nové technologie. Abych jenom nekritizoval, tak jaká doporučení eh, bychom měli Komise by se měla zamyslet nad možností vytvoření fondu eh, zaměřeného na vnitřní bezpečnost a tak, aby ta v rámci eh, štokholmského programu se stala realitou. Existuje potenciál pro efektivní využití eh, finančních mechanismů a to by byla příležitost pro zlepšení na základě dvou principů Europol a příslušné agentury by měly mít přístup k těmto fondům tak, aby nedocházelo eh, k duplicitě. Europol by také měl mít možnost eh, tedy zapojit se do řízení těchto fondů. Eh, Europol a podobně podobné agentury jsou spojené s, tedy s prioritami, hrozbami a podobně a když jsou mm, prostředky rozdělovány nekonzistentně, eh, není to efektivní eh, určitý omezený rozpočet eh, by měl být také vyhrazen představitelům členských států. To je vnímáno velice pozitivní, eh, pozitivně vnímáno členskými státy, které takto jsou více motivovány, aby tam poslali zástupce a podobně, protože některé členské státy prostě nemají prostředky na to, aby se zúčastnili koordinační schůzky v Hágu, ale to je velice účinné a užitečné, protože si můžeme při té příležitosti vyměňovat informace a podobně. A doufáme, že by ten fond na vnitřní bezpečnost v tomto směru pomohl. E, a co na závěr? E, Podvody v oblasti DPH z našeho pohledu jsou dobře eh, jaksi eh, řešeny ze strany místních orgánů činných v trestním řízení a jedna z oblastí eh, je, že sedm členských států nepovažuje podvody v oblasti DPH za závažnou trestnou činnost a toto se přitom z, z e, situace se zhoršila odstraněním vnitřních hranic. Fondy Evropské unie by měly přispívat na prosazování práva a měly by být úzce spojeny se a, a, a, e, aby agentury se mohli zapojit také do hospodaření s těmito fondy, tak aby mohla Evropská unie využívat lepší koordinaci, lepší vyšetřování a bojovat se zločinností v první linii v členských státech. Děkuji za velmi zajímavé návrhy a určitě se tím budeme zabývat. Je to velmi aktuální téma v následujících měsících, tak se k tomu určitě ještě vrátíme. A nyní má slovo pan Antonio Pergolici z nevládní organizace Lega Ambiente, Centra pro sledování životního prostředí a dodržování právních předpisů. Máte slovo. Ano, děkuji především, chci poděkovat za pozvání. Já chci poděkovat panu předsedovi a všem, kteří nás pozvali eh, na tuto schůzi. Já koordinuji úřad organ, organizaci, která dělá analýzy, která i předkládá různé návrhy, doporučení, jak eh, tedy v oblasti eh, životního prostředí a eh, v souvislosti s bojem proti těm, kteří chtějí Eh, nezákonně se tohoto eh, nějak chopit, tohoto sektoru. Samozřejmě obnovitelné zdroje, to je budoucnost Itálie a Evropy také. Určitě je to jeden z eh, sektorů, který může přispět k oživení ekonomiky a může přispět v boji proti změnám klimatu, tedy boji proti používání fosilních zdrojů. A je to tedy výroba produkce, která je jaksi fragmentována, rozložená na celém území a který která také i eh, tedy jak si láká zločince a proto je třeba reagovat. Je to problém tedy pronikání organizovaného zločinu do obnovitelných zdrojů. To existuje, to vážné, ale máme i různé nástroje, jak to kontrolovat a my, naše organizace a všechny další, včetně evropských orgánů, musí eh, pracovat na tom, jak proti tomu bojovat, ale je třeba mm, si eh, tady mm, to nějak precizovat eh, a a e, my provádíme analýzy, kdy analyzujeme e, tuto činnost v oblasti životního prostředí a vlastně již v roce 2007 jsme provedli první šetření, která nám ukázala, že ty klany, ty mafie mají zájem obnovitelné stroje. A první forma by e, byly vodní elektrárny. To je u nás tedy velký zdroj aspoň tak tomu bylo. A například v Kalábrii mafie mají velice eh, velký zájem o vodní eh, eh, elektrárny a o větrné elektrárny a to se nám ukázalo již v roce 2007 a i justiční orgány již provádí šetření. Je to tedy fakt, je to daná věc. My v Itálii, jak dobře víme, my jsme země mafii a zde především na jihu Itálie, tak tam eh, kontrolují každý detail daného území a vlastně eh, i mají velkou moc, eh, mm, velí tam tomu a určitě proto se snaží nějakým způsobem proniknout na úroveň národní i mezinárodní a jak jsme zde i slyšeli a zde i třeba dom na Maltu a do dalších evropských zemí se snaží pronikat. Zde jde tedy o, již nejde o mafii, tak jak jsme ji eh, znali. Ne, je to jev dnes čistě ekonomický, finanční, který operuje na globální úrovni. Takže ty mafie to je pouze jedna součást toho celého řetězce, který je velice komplexní a do kterého zastup, zasahují subjekty z dalších prostředí. No, osoby tedy třeba netrestané, hm, podnikatele, politici, takže je, jde o jev korupce, tedy o vztah mezi organizovaným zločinem a eh, těmi ve veřejné státní správě, kteří se nechají korumpovat. O to jde, to je hlavní téma. Je třeba tedy bojovat především proti korupci korupci a e, proti těmto e, strategickým aliancím, které vznikají e, s veřejnou zprávou. A tedy tam, to je tam, kde se rozhoduje, na těch úřadech se rozhoduje. A určitě lze říci, že z pohledu uh, modus operandi způsobu, jak eh, hm, podnikají tedy eh, v obrovitelných zdrojích, tak v podstatě to se moc neliší od ostatních sektorů, kde mafie hm, proniká. Samozřejmě mají pod kontrolou teritorium, eh, ten trh, narušují trh, potom mafie tedy okupuje různé tedy ekonomické sektory a snaží se mít všechno pod kontrolou a regulovat všechno a tak e, e, až vlastně proniká do té zdravé ekonomiky a parazituje na ní. A vlastně to znamená, že potom mafie kumuluje kapitál a ten kapitál potom investuje do různých ilegálních aktivit a často je těžké, je velice těžké vůbec nějak to podchytit a zachytit ty finanční toky. A e, zde je třeba tedy, to je třeba dělat, je třeba sledovat ty finanční e, e, toky, jak řekl Giovanni Falcone, který byl zavražděn mafií. A je třeba tedy sledovat osud těch finančních prostředků a sledovat způsoby, jak organizovaný zločin proniká na tom území a jinam. A z tohoto pohledu eh, Roberto Scarpinato, který je prokurátorem, eh, určitě eh, nám lépe vysvětlí, jak fungují ty organizované skupiny a především, jak případně mohou ovlivňovat státní a veřejnou zprávu a jejich rozhodování. Dále, na druhé straně, my, jak říkal Falcone, hm, Eh, mafiáni jsou racionální osoby a e, takže oni e, umí zneužívat veřejné, sek, veřejné prostředky, veřejné prostředky v tomto sektoru. E, e, zde tedy především prostřednictvím těch různých povolení, ekologických povolení, která dostávají a tak se snaží ovlivnit tok veřejných prostředků do těchto sektorů, o který mají zájem. A teď velice stručně taková tabulka financování to je zákon 448 eh, z roku 98 o obnovitelných zdrojích a v roce 2006, pokud se nemýlíme, tak více než 250 eh, milionů euro právě šlo do této aktivity. A samozřejmě my eh, nejsme 100 ani jako naše organizace, nevládní organizace, ani justice, my v tomto okamžiku nejsme schopni vůbec eh, zjistit, kolik veřejných prostředků skončilo v kapsách mafiánů. My mm, máme samozřejmě eh, již určitá eh, řízení, osoby byly, určité osoby byly odsouzeny na spoustu, spoustu let, to ano, to, ale to jsou mm, tedy, zatím máme rozhodnutí pouze v první instanci, ještě nás čekají další instance a mm, potom musím zjistit, zjistíme tedy, jaký byl toho rozsah. A teď pokud jde o obnovitelné zdroje, tak zde eh, to je taková nová strategie mafie, to znamená proniknout do, vysok, do těch špičkových technologických sektorů a dříve eh, především eh, to eh, byly tedy sektory, které byly technologicky nevyspělé, jako výroba cementu, betonu a podobně a eh, Eh, ale nyní mají zájem o různé velké infrastrukturní stavby například a i vytváří strategické aliance s, mm, s důležitými finančními a podnikatelskými kruhy, třeba když eh, se podílí eh, na různých velkých stavbách. Takže již to není ani problém obnovitelných zdrojů či větrné energie. Ne, to je mm, problém obecný, strukturální, je to problém velice rozšířený, jak právě jsem i řekl. A ty důvody, proč ty klany působí v těchto sektorech, no tak těch je spoustu. Především je to, že e, zatím nejsme schopni dobře e, tento sektor plánovat na národní úrovni. Zatím do roku 2010 jsme neměli žádnou národní strategii, která by nějakým způsobem e, se snažila rozvíjet větrnou energii, takže neexistovala žádná národní pravidla a byl to takový chaos. A zde do, do té doby, ano, od té doby jsme dostali různé nástroje a pravidla, třeba kontrolní pravidla, ale zde proto nebylo možné provádět nějakou represi vůči tomuto jevu. A ty klany, jak jsem již řekl, ty mají velký kapitál, který mohou investovat a použít. A zde samozřejmě určitě jak jsem již také řekl, mm, eh, Především to eh, dělají prostřednictvím získávání různých povolení a to prostřednictvím korupce. A to je ten velký problém. A poslední šetření, která byla podniknuta, mm, eh, v Apulii třeba to se týkalo jednoho vět, větr, větrných elektráren, kde tedy došlo tedy k k těm jevům jako klientelismus a podobně, což se může jevit ekonomicky marginální problém. A potom máme i z ledna 2010 v Mesíně proběhlo vyšetřování, kdy bylo zabaveno 25 milionů euro jednomu podnikateli, já zde ho nebudu uh, jmenovat, protože zatím běží řízení, který eh, byla osoba spojená s, eh, s šéfy eh, Totorína a Mateo Masina Denaro, což jsou velcí mafiánští bosové. A zde O to jde, to je to zásadní. To znamená, ten podnikatel nebo developer, který je takto propojen a zde Mm, takže samozřejmě to je osoba třeba, která je pouze tím promoterem, developerem, nemá pozemek, nemá prostředky, no tak získá všechna ta povolení a jakmile má ta povolení a eh, tak eh, má eh, tedy takový ten balíček v ruce a ten potom prodá tedy třeba podnikům, nadnárodním podnikům a podobně. Takže to je typ aktivity, do které se dnes pouštějí. A to eh, vlastně otevírá cestu eh, eh, tomu, že je to takové všechno obskurní, hm, protože tam je celá řada různých subjektů třeba, kteří tedy nemají kapitál, připraví celý ten balíček těch povolení a prodají to někomu jinému a Eh, proti tomu je třeba bojovat třeba prostřednictvím i bank a je třeba proti tomu eh, bojovat, eh, aby tyto osoby nemohly operovat. Často to jsou zločinci, podvodníci, kteří nějakým způsobem jsou tedy napojeni na organizovaný zločin. A pozor na to, protože v příštích letech, alespoň podle italských úřadů, zde eh, budou takové investiční pobytky asi za 10 eh, miliard euro, které by se z veřejných prostředků měly investovat do obnovitelných zdrojů, tak pozor na to. Potom další, poslední příklad Kalábrie, hm, tedy ten problém eh, pronikání organizovaného zločinu v Kalábrii z 18 těch eh, větrných elektráren, tak eh, všechny jsou předmětem vyšetřování ze strany justičních orgánů. Takže eh, přímo se do toho zapojovaly ty různé mafie, tedy klany, a nebo ty osoby, které nějakým způsobem jsou na ně napojeny. A takže problém stručně není větrná energie nebo obnovitelné zdroje, ale to jsou mafie. V tom je problém. Je třeba bojovat proti mafii, mafím a to velice vehementně, rozhodně. Větrná energie, to je pouze jedna z možností eh, toho portfolia, do kterého proniká organizovaný zločin, ale ne nejdůležitější činnost, eh, protože e, zde to se často přehání. My jsme se snažili i vyčíslit tento jev, tedy eh, popsat to číselně. A my mm, za Itálii jsme provedli takovou studii, která se týká odpadu, která se týká cementu, tedy betonu, a eh, potom obchodování se zvířady a větrné energie. A eh, podíl větrné energie je 5,9 takže mm, ale eh, eh, takže a ne eh, ve všech těch vyšetřováních se dojde k závěru, že v tom je mafie, tam mohou být jiné podvody nebo korupce a podobně. Ale u odpadu, u cementu, tam ten organizovaný zločin je velice všudy přítomný. A tak je třeba si udělat takový obrázek, jaký je podíl, respektive dopad tohoto jevu A závěrem. Zde chci říci, že, že mafie má eh, velkou moc eh, a eh, především to ovlivňuje tedy ty, tu realitu v daném teritoriu. Na malé střední podniky to má vliv, na místní politiku. A oni, ty mafie, tedy zneužívají veřejné eh, prostředky, protože jsou schopni skorumpovat ten systém a zajistit, aby ten systém byl takový nejasný, neproniknutelný a eh, zneužívají ty veřejné prostředky na tom malém území a potom eh, díky tedy těm svým sítím, těch svých spolupracovníků, potom jsou schopni změnit pravidla hry na daném území a potom nakonec i ty veřejné prostředky na obnovitelné zdroje mohou skončit ve špatných rukách a mm, ty velké nějaké eh, nástroje pro kontrolu, jako jsou ty protokoly eh, o spolupráci a potom i mm, z konfindustrií, tedy se svazem průmyslu, také existuje podobný, eh, mm, podobný protokol, protože to, ty podniky, ty zdravé, tedy korektní podniky jsou tou hlavní obětí této mafie. A ten čistý ekonomický sektor je v první linii obětí trestné činnosti. Já bych vás chtěl přerušit, kdybyste to shrnul kdybyste to shrnul. Prosím, kdybyste eh, skončil. Eh, závěrem jsem chtěl říci, že, je, eh, že ano, existují hm, kontroly a je třeba, aby evropské a italské úřady mezi sebou více spolupracovaly tak, abychom uh, Eh, mohli eh, tedy zabránit tomu, aby byl postižen ten sektor, tedy ten legální, který chceme podporovat. Na těch slajdech jsme viděli i vertikální nárůst eh, výroby energii z obnovitelných zdrojů, zdrojů na jihu Itálie. To je fakt, který není negativní, to je třeba vidět pozitivně. To je ten kýžený směr v Evropě boje proti klimatickým změnám. Ale je třeba monitorovat, kontrolovat a dávat si pozor na to, aby ty finance neskončily ve špatných rukách. A ten problém je v mafii. Je třeba tedy intervenovat velice efektivně a bojovat proti mafiím, které operují v oblasti eh, obnovitelných, eh, v oblasti obnovitelných zdrojů, jako v každém jiném sektoru. Hopefully. Ano. Snad eh, k tomu dojde. A nyní bych chtěl věnovat čtvrt hodiny rozpravě, abychom stihli rozpravu o absolutoriu radě. Paní Gresle jako první. Pan zpravodaj na závěr, samozřejmě. Ano, prosím. Balsitis. Pokud jsou to všichni, tak uzavírám seznam řečníků a opět vás vyzývám, abyste se omezili ve svých vystoupeních. Pan Itele. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat eh, našim hostům za velmi zajímavá vystoupení. Je vždy zajímavé zjistit, kde peníze končí. Otázka pro pana Ertinga. Hovořil o překryvu a spolupráci Chtěl bych vědět, jak Europol, komise a parlament, OLAF a účetní dvůr spolupracují. Podle vašeho mínění, jak by, co by prospělo této spolupráci? A otázka důležitá pro Europol. Měl by mít Europol oprávnění k vyšetřování? My víme, že v současnosti Europol je víceméně omezen a funguje na základě spolupráce. Paní Gresle, děkuji. Budete mít písemnou podobu svých vystoupení. Zatím jsem to nenašla v dokumentaci. Pokud se tak stalo, tak se omlouvám. Pokud se týče podvodu na DPH, Poprvé slyším o přeshraniční spolupráci. Pan Orting hovoří o opaku. Říká, že nedochází k dostatečnému předávání bankovních údajů, pokud jde o přeshraniční spolupráci. Víte, že dochází k Frankfurtu velkému podvodu u obchodování s emisními povolenkami. A vždy jsme o krok za organizovaným zločinem. A taky víte, že došlo ke požadavku na sloučení CEPOLu a Europolu. Co se o to myslíte, pane, pan Balcitis? Děkuji, pane předsedo. Otázka, o které jednáme, není úplně jednoduchá k pochopení. Můj první dojem byl, že sedím ve výboru ITRE, protože investované částky jsou velmi pozitivní, ale současně se musíme zabývat tím, kolik z těchto 300 milionů euro bylo využito nesprávně, bylo zneužito. Nechtěl bych příliš zabíhat do minulosti, ale právě jsme vyslechli, že dalších 10 miliard euro bude investováno do obnovitelných zdrojů energie v následujících letech. A není překvapivé, že organizovaný zločin se bude aktivizovat v této oblasti, protože se mu hodí nejen ty peníze, ale také politický vliv v té či oné zemi. Nehovořím pouze o Itálii samozřejmě. Italové dnes říkali, my jsme ty články nečetli, my nevíme přesně, co se tam stalo. A tím se dostáváme ke všem otevřeným problémům, které tento výbor, OLAF, Europol by měl za- začít řešit. Měli bychom mít takový systém, který by zajistil, že tyto finanční prostředky budou skutečně použity na obnovitelné zdroje energie. Avšak dnes nemáme dost informací, ať už od Evropské komise nebo od Evropského účetního dvora o počtu případů a počtu vyšetřování, která byla zahájena v této oblasti. A proto chci poděkovat organizátorům tohoto slyšení tento problém není omezen na Itálii. A musíme spolupracovat, abychom vytvořili systém, který umožní, aby lidé pracovali v této oblasti kvalitně, jak doma, tak venku. A, a konečně dám slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se připojit ke všem otázkám, které zazněly. A ještě připojím dvě, možná jednu otázku pro dvě osoby. Nejdříve pro pana Fazakaše. Slyšel jste obsah naší dnešní diskuse. Jaké jsou vaše plány v účetním dvoře? Připravíte zvláštní zprávu o této konkrétní oblasti? protože se mi zdá, že je to velmi citlivá záležitost. A pomoc účetního dvora by byla vítaná. Vy jste skvělé téma uvedl, dobře jste tu diskusi nastartoval, ale měl byste být konkrétnější, co se týče kroku, které chcete zahájit. Otázka na pana Slojtrse. Otázka podobného typu. Byl jsem poměrně překvapen, když jste odpověděl na mou otázku v prvním kole. Ano, řekl jste, že jde o 300 milionů euro, běží některá vyšetřování, ale je tu také odpovědnost členského státu. Ano, jde o sdílené, sdílenou zprávu a během posledních deseti let u všech absolutorií u sdíleného u sdílené zprávy dochází k přehazování odpovědnosti z členských států na komisi a zpátky. Pokud dostanou členské státy odpovědnost, tak po nich požadujeme smysl pro odpovědnost a chceme po ministerstvu financí, aby nám poskytlo záruky u těch šetření v jednotlivých členských státech. A potom slyšíme sicilské zástupce, kteří říkají, že podnikli iniciativy, uzavřeli ty dohody, o kterých jsme slyšeli, z toho máme radost. A pokud bychom měli více informací, tak nám je pošlete. Ale pane si vy jste řekl v zásadě, dnes na úrovni Evropské komise nemáme informace, že by se cokoliv nesprávného v systému stalo. To je vaše odpověď. Já jsem slyšel všechno, co jste řekl. Jaké závěry z toho vyvodíte na svém generálním ředitelství. Budete pouze pozorně naslouchat a říct si, formálně, oficiálně nic nevíme. Není to už 300 milionů, ale brzy to bude 10 miliard euro. Já bych chtěl vědět, jaké ponaučení z toho vyvodíte a jakou odpovědnost, ke které odpovědnosti se přihlásíte. Já myslím, že ty odpovědnosti byly zcela jasné nejdříve dám slovo panu Fazekašovi a potom pan Sloiters. Ale musíme vzít v úvahu čas. Pan Erting nejdříve. Pokusím se být stručný. Na finskou otázku chci říct, si, bohužel nemůžeme s tím bojovat. Musíme přijmout strategii, která bude zapojovat řadu subjektů. Hovořil jste o OLAFu, o účetním dvoru, ale to je, to je začátek a pro nás to je dobrá přitost, jak si sednout ke stolu a nastínit náš přístup. Za máme mít vyšetřovací pravomoci. Já si to nemyslím. V této fázi nikdo v členských státech to nepřeje, takže by to bylo velmi obtížné o to bojovat, ale pokud budeme moci koordinovat práci, tak tam můžeme mnohého dosáhnout. Nepotřebujeme represivní pravomoci, ale měli bychom potřebujeme bychom mít více pravomocí v oblasti kybernetické počítačové kriminality, aby neexistovaly pouze ty virtuální hlídky, ale tady by mohlo dojít k úpravám, ale skutečně vyšetřovací pravomoci zatím nepotřebujeme v této fázi. Na německou otázku samozřejmě dostanete výtisk prezentace a středisko SEKY bohužel nemůže být sloučeno s Europolem protože je tam celá řada přistupujících zemí, je tam Turecko, jakožto partneři střediska SEKy, takže to by nebylo proveditelné. A problém je v tom, že jsme tak organizováni, že vlastně oni dělají to samé, co dělá Europol. 95% členských států ve středisku SEKy se stanou členskými státy EU s výjimkou státu Turecka, ale zítra se mám sejít s Američany a s DG Home na toto téma a snad se nám to podaří vyřešit, protože to skutečně hloupé. Další otázka se týkala podvodu. Zda bychom měli adaptabilnější systém. A vy jste řekl, že v této oblasti nastávají problémy. 27 členských států řeší jeden problém a máme informace z 15 států, je to jeden pachatel a pokud nedostaneme informace z členských států, tak to prostě nemůžeme mezi sebou pospojovat. A ty finanční prostředky potom jdou do Dubaje a do Pakistánu velmi rychle a až budeme hovořit o novém nařízení o Europolu, bude tam povinné oznamování z členských států u prioritních případů, protože zatím nemůžeme nutit členské státy, nemáme prostředky pro to, abychom nutili členské státy. A skutečně potřebujeme tu surovinu, co se týče informací. Děkuji. Děkuji, pan Fazekáš. Vaše předběžné dojmy a v závěry z toho, co budete dělat na základě dnešního slyšení. Děkuji. Jako vždy jsem zvyklý na spolupráci a budu stručný. Kdybych to chtěl zhrnout, mé dojmy, pochopili jsme vaše sdělení a připojeme se k němu. Ale možná to trošku rozvedu. Za prvé, děkuji za vaše hodnocení mé prezentace. Jak jsem řekl na začátku, dostal jsem vaše pozvání a zvažovali jsme, jak nejlépe přispět tomuto jednání. A potom jsme si řekli, že optimální by bylo vás seznámit s naší činností se zvláštním přehlédnutím k tomu, že bychom neměli pouze se zabývat řádností a zákonností, ale také efektivnějším využíváním prostředků EU. A musíte pochopit, že Evropský účetní dvůr není vyšetřujícím orgánem, který by mohl někoho stíhat provádíme kontroly. A vy jste zásadními subjekty a na základě vaší žádosti jsme vždy byli připraveni se zabývat vašimi podněty. Pokud jde o Itálii, tak tam budeme zjišťovat, co jsme už dělali v minulosti, jak budeme postupovat dále. Ale zatím neprobíhá výkonový audit. Po tom případu Earth King v, Ab- v kraji Abruci, a připravujeme zprávu o efektivitě a účelnosti prostředků EU týkající se obnovitelných zdrojů energie a takzvaných úspor energie. To je zpráva, která se nyní připravuje. A otázka je, zda bychom měli upravit eh, tuto zprávu nebo připravit novou, zejména pokud se soustředíme na ty otázky, které jsme zde vyslechli, zejména se vrátím na začátek a jsme připraveni navázat na vaši žádost a zahájíme okamžitě studii o těchto otázkách se zvláštním přehlédnutím ke skutečnostem, které se týkají Itálie. Děkuji. Pan Sleuter. Děkuji, pane předsedo. Možná jsem se nevyjádřil zcela jasně mé první odpovědi, ale zdaleka neříkám, že všechno je, že, že se nedějí nesprávnosti s finanční prostředky EU. Komunitární financování a pan Fazekáš by to určitě potvrdil. Zaznamenali jsme v nedávné době a v poslední zprávě účetního dvora a v prohlášení o věrohodnosti účetnictví. My tyto věci sledujeme, uplatňujeme finanční opravy a sledujeme i veškeré případy, které jsou oznámeny OLAFu a také případy, které zjistí sám OLAF. A pokud prostředky nejsou správně využity, tak jsou námi vymáhány, anebo jsou výplaty prostředků zablokovány. Aha takto řešíme nesrovnalosti s komunitárními prostředky. A určitě budeme mít zájem o získání konkrétních údajů možných podvodů nebo jiných typů zneužívání komunitárních prostředků v Itálii v oblasti obnovitelných zdrojů energie, abychom vlastně mohli sledovat tyto případy také. A pokud se jedná o podvody, mělo by to být také ohlášeno OLAFu. Takže zdaleka ne, netvrdíme, že je vše v pořádku. Vše není v pořádku a my to sledujeme, mohu to potvrdit. Děkuji. Děkuji. Je dobré slyšet, že koby se cítí odpovědnost, protože tak tomu je také podle smlouvy. Pane Pagolini, chcete se k tomu vyjádřit? Ale buďte prosím stručný. Se stručně, jak jsem říkal, důležité je koordinovat se na Evropské unii, koordinovat se s prefekturami a s justičními orgány v Itálii, tedy v našem případě, a společně bojovat proti tomuto jevu, který, který zneužívá veřejné prostředky pro ekonomické podnikání. A je třeba i bojovat tedy proti těm eh, firmám, které jsou příjemci eh, eh, té, těch prostředků a často to jsou tedy firmy bez nějaké náplně, nasaz, nastrčené tedy. A mm, my musíme bojovat proti mafii a, jak jsem řekl, je třeba i bojovat proti tomu, eh, že eh, jak si se eh, množí velkým tempem různí ti zprostředkovatelé, ti developeři, kteří nemají nic, nemají peníze, nemají pozemek a připraví ten projekt takovýmto podvodným způsobem a potom ho prodají. Je třeba tedy i mít dobrý systém vysledovatelnosti finančních prostředků v Evropě. Příklad, například pokud jde o ochranu osobních údajů v Itálii, tak ten energetický úřad nemůže sdělit jména těch, kteří jsou příjemci veřejných prostředků a kteří dostali ten zelený certifikát. Takže to je podle zákona ochraně soukromých údajů a e, není možné tedy pojmenovat ty subjekty mm, a pro, aby potom ty ostatní orgány je mohly prověřit, zda tam nedochází k nějakým anomálím a takto tedy potom mohou ty finanční prostředky eh, obíhat na globálním eh, úrovni. Děkuji. Děkuji, takže tím si myslím, že můžeme ukončit diskusi na toto téma. Určitě to není naposledy co o tom hovoříme. Je to oblast, ve které je mnoho práce. Takže já vám všem mnohokrát děkuji. A nyní bychom přistoupili k dalšímu bodu, který byl na včerejším pořadu jednání. A je to absolutorium rady. Já myslím, že Já myslím, že Uh, I just get the message that... Generální sekretariát parlamentu by se rád zúčastnil diskuse o absolutoriu radě. Oni ale zastupí, za, za, uh, dorazí za několik minut. Aha, omlouvám se. Oni dorazí půl a pět minut. V... Takže já se domnívám, že nyní přeruším zasedání na několik minut, abychom zorganizovali pořadí řečníků za nepřítomnosti pana Frkalínyho, který tady není. Tedy až dorazí generální tajemník. Ladies and gentlemen, I would like to start the meeting. Dámy a pánové, tak já navrhuji, že navážeme eh, bod, který máme nyní na programu, eh, jsou je, eh, otázka Eh, absolutoria radě. My na posledním zasedání jsme to zamítli a požádali jsme zástupce rady, aby tady dneska byl. Byl jsem informován, že eh, pozvání odmítli, bohužel my nemáme k dispozici zpravodaje, ani pan Ivelíny je asi na cestě, já nevím, kde je. A možná pan Sandekar, který byl minulým zpravodajem, by nám mohl Eh, podat jeho eh, stanovisko a vysvětlit nám, jak vypadá situace, takže kdybyste byl tak laskav, prosím, máte slovo. Tak, formen. Er eh, Děkuji, pane předsedo. Bohužel je to naprosto nečekaná situace. Rada odmítla naše pozvání. To je situace, kterou jsme zažili opakovaně a e, ocitáme se v situaci, kdy i přesto musíme nalézt řešení. Naše principiální stanovisko v Evropském parlamentu v posledních letech bylo vždy zcela jasné. Jestliže udělíme radě absolutorium, pak máme právo klást otázky ohledně účetnictví rady a my nemůžeme nést odpovědnost vůči daňovým poplatníkům a udělit absolutorium, aniž bychom měli možnost zamyslet se nad účty rady. A je tu celá řada otázek, které chceme radě položit ohledně jeho účtu. Jsou to otázky, které nám připadají netransparentní, podivné, které určitě třeba lze e, řádně vysvětlit, které ani nemusí být problematické, prostě stačí, když nám odpoví. Problém je, že nám nechtějí odpovědět. A to je důvod, proč jsme měli trošku tahanice s radou o tom, jak tedy postupovat. Poslední dva roky za účetní období 2007 a 2008 eh, co se týče účtu rady, zaznamenali jsme nepatrný pokrok. Za rok 2007 v radě rada tedy souhlasila, že se s námi sejde a řekli, že to bude tedy neformální schůzka přestože tam byli tlumočníci a všechno, ale prostě řekli, že to má zůstat neformální. A rada odpověděla na některé naše otázky. Neodpověděli přímo na naše otázky, ale poslali ty odpovědi Koreperu a Koreper odpověděl nám. A tyto takže tyto odpovědi jsme nakonec dostali a to jsme tedy zaznamenali jako určitý pokrok. Ale nyní se zdá, jako kdyby rada zase vzala zpátečku a všechno, čeho jsme v minulosti dosáhli, byť aspoň nepřímé odpovědi na otázky, všechno zmizelo. Letos jsme prostě nedostali nic. A rada má novou argumentaci, která vychází z principu, že my jsme komisi dali absolutorium, čili automaticky musíme dát absolutorium radě. Že pak tím pádem není nutné radě klást otázky. A právní služba eh, rady tedy byla konzultována, dotazována a bylo řečeno, že takovéto stanovisko nelze obhájit, to je chybný výklad, to není nedá se říci, že jsme dali absolutorium radě, protože jsme dali absolutorium komisi. To jsou dvě rozdílné věci. Další další etapě komise se nyní musí vyjádřit k této situaci, protože oni řekli, že pokud podmínkou pro udělení absolutoria eh, radě je, je totožná s udělením absolutoria eh, rady, pak by to znamenalo, že by se musela rada účastnit udělení absolutoria komisi a museli bychom tedy otázky, které bychom kladli za normálních okolností radě, bychom museli položit komisi. A těší mě, že komise je tady zastoupena a zajímalo by mě, co si o tom myslí. Myslíte si, že jestliže dáme absolutorium komisi, že jsme tím pádem dali absolutorium i radě? Já myslím, že to je jasné jinak bude potřeba zahájit nová jednání o absolutoriu. Na závěr tedy chci říci, že je opravdu politování hodné, že rada tady není, že nepřijali naše pozvání. A my to musíme prezentovat radě, eh, v parlamentu jako celku a vyžádat si jednoznačné stanovisko parlamentu na základě našeho doporučení našeho výboru a zatím musíme doporučit neudělení absolutoria, dokud nebudeme mít jasné stanovisko také od komise a potom uvidíme, až se toto vyjasní. Děkuji za tento velice jasný úvod do problematiky. Nemám k tomu tak dalece co dodat. Snad jen tolik, že později během dopoledne budeme jednat s generálním tajemníkem parlamentu. To, parlament je tak instituce Evropského, Evropské unie a my můžeme eh, dát nebo nedat absolutorium, eh, jak radě, jako jsme třeba v minulosti eh, soudnímu dvoru a dalším institucím a Evropský parlament má plné právo se zabývat touto otázkou a, e, a udělit nebo neudělit absolutorium radě jakožto samostatnému subjektu. A nyní tedy další, paní Gressler požádala o slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že všichni zpravodajové e, k problematice absolutoria mají zkušenosti které jsou opravdu zajímavé a mně tady ta argumentace rady připadá podivná. A to i vůči komisi. My bychom měli znát názor komise na tuto věc a zeptat se tedy komise, jak to vidí. Také je tu Evropská rada, je možné, že dojde k eskalaci, kterou nezastavíme. Další řečník? Ich habe in der vergangenen Posledně když jsme na toto téma hovořili, já jsem měl příležitost říci, že tady hrozí hm, rizika spojená s, s toto zvolenou cestou, co se týče dotčené instituce. Rada totiž ne, neřeší výslovně problematiku absolutoria ostatních institucí. Máme tu agentury, a my se zabýváme otázkami absolutoria v rámci kompetencí parlamentu. A tady diskutujeme s, s radou vlastně o tom, co se podělo s operačními prostředky, s provozními prostředky, které eh, obdržela eh, v rámci rozpočtu. A my tedy tvrdíme, že rada je povinná skládat účty e, za, z toho, jak nakládá s penězi daňových poplatníků. A my musíme se zamyslet nad smlouvou a nad důsledky ustanovení smlouvy. My to zatím nemůžeme změnit a rada by se mohla obrátit na soudní dvůr. Jestliže je tam ustanovení, které by tuto možnost jaksi zakotvovalo. A u soudu pochopitelně nevíme nikdy, jak to dopadne. U soudním řízení nikdy nevíme, jak to skončí. Můžeme to vyhrát na plné čáře ale soudní dvůr může třeba také rozhodnout eh, způsobem, který bude mm, striktně vykládat tedy stávající ustanovení smlouvy a to by mohlo mít důsledky eh, i eh, co se agentur týče. My můžeme spochybnit základ, může být spochybněný základ, na, eh, na němž parlament dává absolutorium třeba i agenturám. Jde v podstatě o to, zda chceme dospět tak daleko, zda jsme připraveni dospět až sem. Já Eh, mě, mě nejde tak dalece o reakci veřejného mínění, myslím, jako, že nemám pro, problém vysvětlit občanům, že my musíme uh, splnit svůj úkol a ujistit se o řádném využití evropských prostředků. Ale mám obavy, co se týče pravomocí parlamentu. Co můžeme udělat dříve, než rozhodne plenárka na konci měsíce, tak abychom se pokusili dostat tu situaci do takové nějaké konstruktivní polohy. Já souhlasím s kolegou Sandegardem, když kritizuje postoj rady zástupce maďarského předsednictví nám řekl, že rada nehodlá změnit svou pozici, pokud my nevyšleme vyjednávací delegaci. Tehdy byl napsaný dopis, na tom, o tom jsme, myslím, na schůzi koordinátorů nehovořili. Dopis ohledně toho, co by mělo být pokryto v rámci vyjednávání, nevím, jestli máme, máte nějaké další informace, ale především tedy jde o to, jak bude, jaké bude pokračování na té institucionální úrovni. Dobrá. Mezitím dorazil zpravodaj, pan Rivelini, chcete něco říci? Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já nechápu tady tu diskuzi. My od samého počátku jsme věděli, že je před námi eh, dlouhá a obtížná bolestivá cesta a teď jsme se dostali do citlivého momentu. Celá komise, pardon, celý výbor a také koordinátoři v těchto měsících, protože jde o e, měsíce, po kterých diskutujeme, měříme to v měsících, tak my jako celý výbor, my jsme po této těžké cestě jsme dospěli k, jedno, e, k jednomyslné pozici. A to e, taková pozice že eh, my jsme chtěli diskutovat, ale eh, rada nebyla vstřícná, uzavřela se a vůbec nerespektuje práva našeho parlamentu. Všichni my jsme dobře věděli, jak to všechno potom proběhlo a eh, co bude následovat. Věděli jsme, jaká je pozice rady a jednotlivých eh, tedy před, předsednických zemí, ať to je Polsko, Maďarsko, eh, tedy země, které předsedaly EU, věděli jsme tedy dobře, v čem je problém a co je třeba dělat. Novinka tady, což v podstatě není žádná novinka. Právní služba rady teď hrozí, že se obrátí na nějaké jiné instituce také, ale to bylo snadno předvídatelné. A eh, my jsme to také i takto analyzovali. Já si nemyslím, že by existovala jiná cesta, abychom si zachovali tvář jako parlament a jako výbor. Není jiná cesta, než pokračovat v tom, co již děláme po několik měsíců a to s tím, že budeme vstřícní vůči diskuzi. diskuzi. To jsme nikdy ani neodmítali. Já nemyslím, že by existovala jiná cesta. A případné kroky zpět, eh, to by asi bylo velice vážné a Eh, mělo by to vážný dopad na imič našeho parlamentu. To by nebylo dobré. A samozřejmě musíme se snažit nalézt alternativní řešení. Mm, řešení, která by mohla nám dát možnost, nám všem tedy, abychom eh, přijali nakonec uspokojivé řešení. Dnes dopoledne zde kolegům ve výboru bych chtěl navrhnout něco. Je to věc k diskuzi. A to, že bychom komisi poslali dopis a požádali, zdali skutečně je schopna se zhostit své politické a finanční odpovědnosti a eh, odpovědnosti za výdaje jiné instituce a zda-li tedy tím není porušeno právo na absolutorio, protože šlo by o plnění rozpočtu, ale eh, rozpočet, který není plněn v komisi, ale jinde. A vlastně takto bychom zahájili dialog a uviděli bychom, zdali ta druhá strana je ochotná uznat právo parlamentu jinými slovy. V opačném případě já skutečně eh, nevidím, že my bychom mohli nějak ustoupit, udělat nějaký krok zpět ze svých pozic. Dobře? Paní Gressle? Ähm, aufgrund seiner, also von seiner Befürchtung nur sagen. Bych eh, řekla mm, tady eh, ty obavy. No, samozřejmě eh, smlouvy nemohou upravovat všechny detaily každodenního chodu, ale máme zde jiné mm, mm, jiné předpisy a rozhodnutí a také to, no, pokud je o otázku absolutoria pro radu, a, a, agentury a tak dále, tak to je v zakládajících listinách, ve smlouvách. Já zde my máme jasné rozpočtové právo. Pokud rada se obrátí na soud a i pokud vyhraje, tak si myslím, že Eh, stejně ta eh, situace rady bude nejistá, protože tady je politické rozhodnutí eh, v tom smyslu, že parlament nemůže nést odpovědnost, ale parlament by měl před soudem vyhrát, podle mě. Takže mm, pokud se někdo nežádá o slovo, tak můj závěr. Náš parlament a výbor bude tedy postupovat stejně jako v posledních letech a to znamená, že budeme udělovat e, e, absolutorium všem e, institucím, individuálně a agenturám a to je právo, hm, hm, hm, které vlastně se etablovalo v posledních letech a tedy automaticky budeme hlasovat o absolutoriu pro radu na plenárce v říjnu a poté uvidíme, co se stane. Pozice rady je, že Eh, že absolutorium komise znamená automatické absolutorium pro radu, to je pozice rady, to je třeba ještě si ale ujasnit s komisí. A uvidíme, jak, jaké budou naše následné kroky, ale budeme pokračovat na cestě, v cestě, na kterou jsme nastoupili a po hlasování v říjnu budeme dále diskutovat o tom, jak budeme postupovat. Možná. The commission in this respect. Is that the correct? Je to správný postup, je to správný výklad toho, co jsem zde slyšel, takže uzavírám tuto rozpravu. Okay. Uh, <laughs> I can do that. I uh, conclude that my summary... Takže věřím, že mé závěry jsou víceméně přijatelné a vítám generálního tajemníka parlamentu našem výboru. Je generálním tajemníkem instituce, která neodmítá pozvání, za to jsme velmi vděční. Rada si z něj může vzít příklad. A zřejmě se může vyjádřit také k, k, k situaci s absolutorem rady, ale nejdříve dám slovo našemu zpravodaji, než dám slovo generálnímu tajemníkovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Jednat s námi o následných krocích po naší zprávě vítáme. A okamžitě se pustím do některých otázek, protože i další mají otázky. Nejdříve otázka bezpečnosti. To bylo významné téma v této zprávě. Týká se to věcí, které se odehrály v parlamentu. 19. září došlo k výpadku dodávky elektřiny, museli jsme zrušit naše jednání a informace pro poslance i pracovníky parlamentu nefungovala tak, jak by měla. bylo by třeba skutečně tu situaci trošku vyjasnit, pokud jde o bezpečnost skupiny návštěvníků. Skupiny návštěvníků někdy brání poslancům v normální práci a zatím to také nebylo vyřešeno. Přijali kvestoři nějaké rozhodnutí, jaká je situace. Potom je tu citlivá otázka přístupu poslanců ke kontrolním zprávám na internetu. Bylo by možné zpřístupnit kontrolní zprávy pro poslance, samozřejmě za konkrétních podmínek. I tady bychom uvítali odpověď. naplnění nového řádu týkajícího se poslanců a asistentů. Vyhodnocení akčního plánu týkající se finančních dopadů. A máme tu nadále otázku cen Jaká je situace tedy, pokud jde o ceny? Také bych chtěl zmínit eh, otázku. Hovoříme o školení pro poslance, ale v současnosti jazykové kurzy jsou dostupné každý týden je to dva nebo tři týdny v měsíci. Nebylo by možné učit vlastně jazyky každý týden? Bylo by to lepší pro učitele i pro účastníky kurzu. Někteří z nás zůstávají každý týden, takže by bylo možné v tom takto postupovat. Děkuji vám za vaše odpovědi. Tady bych uvítal více podrobností, než to, co bylo uvedeno písemně. Než zájme obecnou rozpravu, dám slovo generálnímu tajemníkovi. Děkuji mnohokrát. Poprvé se zúčastňuji tohoto, těchto odpovědí před výborem, takže teď to probíhá dvakrát v roce a také chci informovat o usnesení absolutoriu. To bylo odhlasováno v květnu a mohu u některých věcí již informovat o realizaci doporučení, jinde budeme potřebovat více času a k této otázce se ještě vrátíme v, v našem, při našem lednovém setkání. Chtěl bych také uvést některé body. V řadě bodů jsme udělali pokrok oproti usnesení z května. Kritické kroky, kdy rozpočtový výbor projevil zájem o některé. Počet kritických akcí se snížil z 88 na 68 a žádná další zde nepřetrvává. Některé kritické akce nebyly v minulosti realizovány a není interní kontrola. Náš interní kontrolor mi potvrdil, že žádné kritické akce zatím nezůstávají mezi nesplněnými úkoly. Pokud je otázku bezpečnosti v širším slova smyslu, dobře víte, že v letošním roce měníme systém akreditace. Potřebujeme tam v rámci akreditace mít také tedy lojální členy našich pra, našeho štábu pracovníků a podle rozpočtového postupu na rok 2012 můžeme také vlastně řešit sami z vlastních prostředků dohled, což je kriticky důležité z hlediska bezpečnosti. Není možné vlastně zajistit tu kontrolu zcela samostatně a tady omezujeme také výdaje, pokud je o externí služby, ale chceme kontrolovat funkci dohledu sami s našimi vlastními pracovníky. Za třetí, Provedli jsme důležitou kontrolu veškerých eh, kamerových systémů na vnitřním kamerovém okruhu a v budoucnosti budeme mít tedy lepší eh, pokrytí. Vytvořili jsme nový bezpečnostní koncept eh, na předsednictvu ve srovnání s tím, jak věci fungují v národních parlamentech. Zjistili jsme, že existuje pět strukturálních rozdílů mezi tím, jak děláme věci my a jak se věci řeší ve srovnatelných institucích. Tedy jedna věc je interní. Nikdo není tak závislý jako my na externích poskytovatelích služeb. A za normálních okolností v parlamentech jsou bezpečnostní zóny s uh, různou mírou přístupu. To my tady nemáme. Také existuje úzká spolupráce s místní policií a to je patrnější v národních institucích, to tady také schází. A za normálních okolností neexistují obchody uvnitř parlamentu, což my máme. A tady bychom s tím chtěli pokračovat. Pokud jde o změnu na vnitřní, přechod na vnitřní zdroje u bezpečnosti, tam bychom také chtěli změnit politiku, chtěli bychom vytvořit eh, chtěli bychom vytvořit zvláštní bezpečnostní zóny na některých místech a také zvyšujeme spolupráci s belgickou policií. Pokud jde o informační a komunikační technologie, tam došlo k vyhodnocení poskytovatelů, které, kteří jsou intramuros, tedy uvnitř parlamentu, tedy společnosti, které mají své pracovníky uvnitř parlamentu. V zásadě se to týká informačních technologií, to vše bude přehodnoceno a budeme schopni z toho vyvodit závěry do konce roku. Samozřejmě s cílem a výsledkem, že někteří budou tedy nyní působit do budoucnosti mimo parlament a ne uvnitř parlamentu. Také ze všeobecňujeme ředitelství pro zdroje, vytvořili jsme čtyři ředitelství pro zdroje v DG předsednictví, Impo, Expo a DG.com. Teď už je to v devíti generálních ředitelstvích, to znamená, že v každém generálním ředitelství budou střediska pro otázky zaměstnanců pro informační technologie a další zdroje a dojde také k profesionalizaci řízení těchto zdrojů. A i to je relevantní pro vaši problematiku. A možná zajímavé sdělení. Návštěvnické centrum zahajuje svůj provoz právě dnes. Nejen já, ale myslím, že i minulí generální tajemníci musí odpovídat otázku, kdy už bude otevřeno návštěvnické středisko, takže já jsem velmi rád, že dnes otevírá návštěvnické středisko. Pro veřejnost to bude 15. října a budete si moci udělat představu o efektivitě. Já už jsem to sám navštívil před deseti dny a myslím, že přecházíme od 19. do 21. století, ale udělejte si názor sami. A myslím, že dospějeme k závěru, že to byla dobrá investice, která mírně překročila rozpočet, ale přesto je dobrý nástroj pro naše poslance. Také jste eh, žádali strukturální přehodnocení rozpočtu, omezení v oblasti jazyků. Mohu říci, že předsednictvo a rozpočtový výbor na můj návrh souhlasilo s omezením v oblasti tlumočení o 10 milionů pro rok 2012 a překlady o 11 milionů v oblasti tlumočení určité strukturální změny, noční jednání, která nebudou ve Štrasburku, ušetří 3 miliony, výborová jednání, která končí v 9, ušetří také 3 miliony euro a lepší rozdělení jednání během výborového týdnu od pondělí do čtvrtka, aby nebylo vše, tedy pouze v úterý a středu. Další 3 miliony v podstatě stejné služby, které jsou lépe uspořádané. To vyžaduje od všech subjektů lepší disciplínu, zejména od výboru, ale přináší to hmatatelné finanční výsledky. A souviseli jsme také s tím, s předsednictvem, že Nebudeme pokrývat všechny jazyky a pokud poslanec si přeje mít text ve vlastním jazyce, bude to přeloženo na jeho žádost a ta úspora je 8,6 milionů euro. Také jsme souhlasili, že písemné otázky nebudou překládány do všech jazyků. Samozřejmě budou v jednom jazyce plus originále. A tím ušetříme 4,5, dohromady 11 milionů plus 3 další miliony za tlumočení a úspory v oblasti misí pro poslance 4,1 milionu euro, celkem 25,1 milionu euro. Vy jste při absolutoriu žádali určité škrty v oblasti jazykové, lepší organizaci a strukturální úspory. My jsme nepředložili globální plán, to je pravda, ale navrhli jsme konkrétní kroky které budou od roku 2012 uvedeny do života. Předsednictví také rozhodlo o offsettingu. Máme tu 150 až 200 jízdních kol, které jsou k dispozici ve Štrasburku, což byla otázka, kterou jsem dostal minule. A rovněž vyjednáváme o dalších změnách ve veřejné dopravě, zejména se to týká vlaků železnice v, v Belgii a budeme schopni snížit eh, uhlíkový offsetting v příštím roce. Další otázka z úst zpravodaje, pokud je o bezpečnost. Do značné míry jsem na to zodpověděl. Poslední incident nebyl bezpečnostním incidentem, protože to nebyl bezpečnostní problém a otázka byla, zda jsme schopni pracovat, když není elektřina ve skutečnosti poslanci nebyli ohroženi, ale zjistili jsme nedostatky v oblasti komunikace, když není elektřina. Protože pokud eh, nejde proud, tak je obtížnější komunikace. A předsednictvo to projedná ve středu. Pokud jde o návštěvnické skupiny, v rozpočtovém usnesení byla výzva na kvestory, aby se snížil počet návštěvníků. A je to také v odpovědnosti kvestorů. A pokud je o návštěvnické centrum a projekt Domu evropských dějin od roku 2014, kromě toho přístup na plenární jednání mimo budovu, tam vlastně předpokládáme, že návštěvnické skupiny nebudou vstupovat do hlavní budovy. Budou v návštěvnickém centru, budou v Domu evropských dějin a mohou jít na jednání pléna a vstoupit vlastně přímo z ulice na plenárku. A kromě toho kavárny budou přístupné pro návštěvníky, ale chceme to uspořádat tak, aby tyto velké skupiny již eh, neplnili chodby, výtahy v parlamentu a nestěžovali tedy práci a existenci poslanců v parlamentu. Ve svém usnesení jste uvedli, že předseda eh, Kokobu se obrátí na generálního témníka a projedná modality. Zatím tak neučinil, ale souvisí to s tím, že jsme změnili že že, že máte nového předsedu a věřím, že nový předseda vašeho výboru se na mě obrátí v této věci a povedeme debatu na toto téma. Samozřejmě došlo také ke, ke změně finančního nařízení, což může být relevantní v tomto kontextu, ale věřím, že o tom povedu jednání velmi brzy s vaším předsedou, pokud jde o naplňování nových předpisů o poslancích a asistentech. Dostali jsme zprávu od DG Finance, ale než podnikneme konkrétní kroky, potřebujeme zprávu, vyhodnotíme zprávu a odpovědný orgán tady je předsednictvo. Takže myslím, že je správné, že nejdříve předsednictvo dostane naši zprávu, to uděláme velmi brzy, bude to ve specializované pracovní skupině předsednictva a jakmile předsednictvo to projedná, tak z toho vyvodíme určité závěry, ale nemůžeme vyvozovat závěry, než e, obdržíme tyto zprávy. Pokud jde o ceny, předsednictvo zatím nerevidovalo svou cenovou politiku, takže rozhodnutí předsednictva platí. Pokud jde o jazykové kurzy a školení, tak jsme hodnotili potřeby poslanců a pokud zjistíme, že potřeby poslanců jsou jiné než to, co jsme zjistili, tak můžeme ten systém upravit. To je asi prvotní odpověď na dotazy zpravodaje. Okay. Dobrá, děkujeme velice. Pan Itala jako zpravodaj si žádá slovo. Děkujeme za odpovědi. Ještě je důležitá samozřejmě politika ohledně budov a já bych se tedy k tomu ovšem vrátil později. My máme celou řadu přihlášených řečníků. První pan Herbrandy, který má tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Minulou neděli ráno jsem si dal kávu a četl jsem si dokument, který jsme dostali od pana Vele. já to říkám proto, že chci jako naznačit, že jsem byl v dobré náladě. Venko pršelo, nic mě nerušilo, soustředil jsem se na ten dokument. Ale nálada se mi změnila, když jsem to četl. Já se pokusím vysvětlit, proč. Byl jsem zvlášť překvapený tónem celého dokumentu. A někde uprostřed jsem si nebyl jistý, zda si čtu nový scénář eh, nového seriálu Ano, pane ministře, nebo eh, usnesení parlamentu. A byl jsem moc překvapený tedy tím tónem. Já uvedu pár příkladů toho tónu, třeba kde jsme žádali určité akce, co se týče ceny novinářů. Vy jste tam popisovali, že procedury pro rok 2012 byly přijaty v rámci rezoluci, ale proč nejste proaktivnější? Proč neřeknete, že připravujete námět k diskusi pro předsednictvo, které by na základě toho a tak dále tak abychom mohli pokračovat eh, v diskuzi. Nebo co se týče eh, informací o místních asistentech a jejich využití těchto informací, že a vy tam uvádíte, že mohou být vyplaceni do tří týdnů, pokud budou splňovat podmínky podle místního zákonníku práce a cel, velký počet faktur eh, byl proplacen, aniž by byly byla ta pravidla plně naplněna a tak dále. No to je přesně jádro problému. Možná, že není problém v tom, že nedodržujeme pravidla, ale možná, že ta pravidla by měla být zjednodušena. Nebo další příklad. Eh, cestovní agentura. Co se týče levnějších letenek, je řečeno systém eh, rezervací Amadeus nemá Eh, v jaksi tam eh, levnější letecké společnosti. A proč nemá, proč nemůžeme aktivně hledat způsoby, jak eh, zařadit lev, levné aerolinky do našeho systému? Co se týče EMASu, vy jste tady popsali, jak je to těžké, že nevíte, jak vybírat jednotlivá EMAS od poslanců. Ale jistě, no, ale proč neřeknete proaktivně? Ano, my se nad tím zamyslíme, budeme kontaktovat švédský a dánský parlament, protože ti už takový systém mají, kdy národní poslanci používají e, svoje EMAS na e, procestování e, a, já prostě postrádám ten proaktivní přístup ke zlepšení než eh, spíš mi to připadá jako snaha zbavit se těch nepříjemných nápadů z parlamentu. Já mám jednu obecnou otázku a pak několik detailnějších. Co se týče tohoto postoje, jak vidíte svoji roli? Vy eh, podle vašeho názoru se podíváte na tu rezoluci a máte přemýšlet o tom, jak zlepšit fungování tohoto parlamentu? Jste přesvědčen, že některé ty nápady jsou dobré, nebo se vám zdá, že vaší roli je nějak eh, chytře eh, prostě eh, to mm, mm, víceméně formálně naplnit a, a pokračovat dál. Čili jaký je podle vašeho názoru správný postoj sekretariátu vůči rozpočtu a vůči usnesení parlamentu, což je, myslím, nejvyšší autorita e, tady v této instituci, tedy plenárka, nikoli předsednictvo. A pak mám několik otázku, otázek. Byla tady zmínka o těch A, Jo, míl, letecké míle. E, a chci se tedy zeptat, co se týče toho proaktivního způsobu, jak eh, hospodařit s těmi mm, obrovskými kvanty papíru, jestli by se třeba v parlamentu nedal eh, vytvořit nějaká aplikace tablety, kde eh, při vstupu do sálu si kliknete na tlačítko a budete mít všechny dokumenty elektronicky. Pak by totiž bylo možné, mě jakožto poslance, říci, že nepotřebuji papíry. Jestliže jdu na zasedání výboru, pak bych ty papíry nepotřeboval. My potřebujeme dokumenty, ale když vejdu do sálu, kde je taková hromada eh, dokumentů, tak já nemohu říci dopředu, že je nebudu potřebovat. Takže mi to někdo vytiskne v každém případě, čili prosím eh, odpovědět na tuto otázku. Co se týče bicyklu, tedy eh, jestliže ve Štrasburku 10 kol z parlamentu, říkáte, že dostaneme 100 až 150 eh, kol od eh, města Štrasburg. Teď je tam, myslím, asi 30 kol. To není příliš efektivní. Ale kromě toho bych chtěl být méně závislý na městě Štrasburku. Třeba příští rok se rozhodnou ta kola zrušit, protože je to moc drahé a zbyde nám jich deset. Takže bych chtěl nejenom, aby tato kola, ale aby taky parlament ukázal, že e, uvažuje o různých způsobech udržitelné dopravy, zvlášť v případě města jako Štrasburg, které je velice vhodné pro eh, cestování na kole. A moje poslední poznámka, pane předsedo, my jsme žádali dlouhodobou revizi rozpočtu parlamentu a budoucí potenciální úspory. Vy jste jich pár zmínil, ale upřímně řečeno z pohledu rozpočtu 1,7 miliard eur, rozpočtu, který má obsah 1,7 miliard eur, ta úspora není opravdu e, nějaká e, obrovská jaksi na, na, není to na titulek na první stránku. Rozpočet eh, spojený s usnesením pro rok 2012, který jsme přijali v května, já jsem žádal o přehled možných úspor a plenárka, nejvyšší tedy orgán, požádal sekretariát, aby udělal analýzu možných úspor a nedostali jsme dosud nic. Já jsem o to žádal před Eh, řízení o rozpočtu v rok 2012, tak možná na příš, příští rok nám to budete moci dát k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, to byla velice dobrá otázka na úvod, ale pokud by všichni hovořili stejně dlouho, eh, tak bychom skončili asi v půl druhé. Takže bych navrhoval, když dovolíte, já tady mám přihlášených šest dalších řečníků takže bych navrhoval, abychom se všichni omezili na dvě minuty. Omlouvám se, že jsem to neřekl před vystoupení. prvního řečníka, nicméně říkám to teď a potom generální tajemník odpoví na tyto otázky. Chce někdo já vím, mám, mám vás přihlášeného. Kdo ještě se zatím nepřihlásil a chtěl by promluvit? Ano, prosím, tady. Then I close the list. A tím Uzavírám seznam a dávám slovo panu Eppingovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný a potom <clears throat> stručnější než kolega. Já většinou nesouhlasím s ním, ale teď souhlasím, tak naváži. Zítra eh, máme think tank ECR, který předloží zprávu, která se nazývá Ending the Excess. A eh, eh, to se bude týkat rozpočtu parlamentu, kde se budeme snažit nalézt cesty, jak snížit rozpočet o 24% každý rok. A já myslím, že ta úspora je možná. Neměli bychom pouze, eh, neměl by nám jít pouze o eh, ty malé peníze, ale měli bychom řešit strukturální příčiny. A pan Stás nedávno provedl správnou analýzu, bohužel tu není, aby to tady eh, mm, obhával. Ale jaký je závěr? Závěr je, že když se podíváte na rozpočet EP, tak tam vidíte obrovský nárůst byrokracie. To je taková vlna, záplava byrokracie. Vlna byrokracie. E, e, a já bych to řekl německy, ale nechci samozřejmě to e, tady vstávat na pana generálního tajemníka rovnou. V roce 2004 počet úředníků se zvýšil ze 4000 na a více než 6200, kdežto počet poslanců se zvýšil pouze o čtyři asi. A tak já si kladu otázku, odkud se to bere? A mm, je to tedy proces, který e, se opírá o byrokracii a měli bychom se snažit o strukturální škrty. A zítra e, předložíme tuto zprávu a rovněž i pošlu e, výtisk panu Velemu Eh, my jsme položili parlamentu tak 20-30 otázek a ono to trvalo parlamentu eh, tři měsíce, než byl schopen odpovědět na polovinu aspoň. A já doufám, že on bude mít dostatek podkladů, aby si udělal náhled na eh, to a že lze tedy udělat škrt o 400 milionů, a abychom ukázali, že občané, kteří zažívají krizi, takže my také se chováme patřičně. Děkuji, takže to jsou ty dvě minuty. Prosím. Ano, my předložíme naši zprávu panu Velemu a určitě mu to pomůže, aby se zamyslel. Děkuji. A nyní paní Gresle. Děkuji, kolegové. Myslím, že mm, jsme už udělali určitý pokrok. Já jsem tady již určitou dobu a vím, jak to bylo těžké. A pokrok jsme udělali, ale Ehm, jde o to, aby ty všechny přísliby byly splněny a my leta leta hovoříme o administrativě. A hm, máme i k tomu zprávu zvláštní iniciativy, která se týká jazyků, jazykových režimů a, eh, a, a hm, pokud budeme požádáni, tak rádi opět přispějeme. Já již několikrát v minulosti jsem chtěla, aby zaměstnanci eh, podlehali eh, prověrce a nikdo s tím nesouhlasil na plenárce, takže bych ráda, aby to tak bylo. A mm, proto to jsou témata, na kterých již pracuji určitou dobu a jsem ráda, že bylo dosaženo určitého pokroku. Dvě otázky. Za prvé, eh, mm, poslanci. Já jsem slyšela dobrý feedback Někteří se vůbec ptali, proč potřebujeme dům evropských dějin. A, e, takže to by mě zajímalo. A potom pracovní doba. Máme eh, když hlasujeme, jde o hlasování, tak eh, tak je také možné zúčastňovat se školení komise a je i možné posílat tam svoje um, asistenty a podřízené a podobně, tak bych byla ráda, kdybyste mi to potvrdili a pokud ano, tak bychom pro, hlavně měli být, prosím, řádně informováni. Time, uh, would, uh, Děkuji. Kvůli časovému tlaku tak se zaměřím na ten blackout. Pokud jsem to dobře pochopil, tak to bylo způsobeno eh, požárem někde mimo budovu ve městě. Ale pamatuj si již, že eh, jsme vedli diskuzi o záložním systému, ten bychom v parlamentu měli mít. A samozřejmě eh, my jsme hodně do toho investovali a mm, vytvořili jsme už určité zázemí toho záložního systému a takže co se tedy eh, stalo s tím záložním systémem a znamená to, že jsme eh, pro, promrhali ty peníze, ty investice. Děkuji. Pan Itala? Ne. Eh, pan Gajer. Ähm. Bohužel čas mi nedovolí Ehm, reagovat na to, co řekl pan Epping. Ehm, budu se chovat disciplinovaně, časově a chci se vrátit eh, k naší politice zprávy nemovitostí. Ehm, já jsem vedl zajímavou diskuzi se eh, zástupcem týmu, který eh, se zabývá budovami a hovořili jsme o ocenění budov. Já bych rád, abychom měli ocenění, které nám dá takovou představu, eh, jaká je hodnota našich nemovitostí, jaké jsou náklady na údržbu in, in, in der Marktsituation in. A podobné věci. E, tak, abychom e, si udělali představu e, a srovnali si to s cenou a provozem realit v Bruselu. To je jediný způsob, jak správně stanovíme i naši strategii zprávy budov, protože parlament spíše dává preferenci nákupu nemovitostí a ne pronájmům. je třeba i vzít do úvahy rozšíření Unie a také i e, to, že e, by bylo dobré, aby některé instituce také byly poblíž nám. Další řečník, děkuji pane předsedo. Pane Vele, tady je jedna věc, e, kterou jste nezmínil, a to jsou výtahy. Výtahy jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. Já jsem slyšela, že minulý týden dva nebo tři poslanci zůstali zablokováni, skolabovali. V jednom z výtahů bylo to mezi prvním eh, eh, patrem a prvním eh, podzemním patrem, takže to je co se děje v, tomto, v této budově a i ve Štrasburku. Tam musíme běžet 10-15 minut před hlasováním, protože nemáme dostatek prostoru v těch výtazích a jezdí příliš pomalu. Co s tím uděláte? Já jsem o tom nic neslyšela. Další otázka na vás. Proč eh, se tak táhne ta studie o eh, vyhodnocení eh, nového statutu poslance. Já myslím, že po prvním roce fungování bychom již měli mít to vyhodnocení protože tady existují různé kluární řeči, že tento statut je nákladnější než ten starý. A pokaždé, když jdu do pokladny, tak vidím, že e, lidé v administrativě mají, e, jsou přetíženi prací. A proč čekáme? Dostaneme tu studii ještě do konce našeho mandátu, anebo budeme muset ještě čekat další funkční období? A poslední otázka. Proč potřebujeme to návštěvnické centrum? Potřebujeme eh, evropský, eh, tedy ten dům evropské eh, dějiny. No to je přece propaganda. Nejlepší propaganda je, aby lidé si uvědomili, že je krize, aby utráceli méně z kapes daňových poplatníků a to bude lepší než celá ta propaganda. Pan předseda, děkuji pan Saltisis. Aš taip pat norėčiau turbūt prisidėti prie tų, kurie pagirtų generalinį sekretář. Já bych chtěl navázat na ty, kteří pochválili pana generálního tajemníka za kroky, které učinil, což eh, eh, znamená, že přispíváme k úsporám finančních prostředků a já za ty dva a půl roku, co jsem tady, tak eh, jsem dospěl k závěru, že naše práce se zefektivňuje pokud jde o vynakládání prostředků. A mám asi hm, tady 15 eh, hm, otázek, které vám předložím. Dnešním cílem, hlavním cílem je ušetřit, ale nezhoršit pracovní podmínky poslanců. My jsme z různých zemích a jezdíme sem každý týden z různých koutů kontinentu a podmínky se, u nás, se tady hodně liší. proto musíme k tomu přistupovat opatrně. Velké téma se týká stravovacích služeb, kantýny a kvality jídel. Pan generální tajemník řekl, že ten problém se asi těžko bude řešit, ale já myslím, že bychom měli eh, vypsat výběrové řízení a vyřešit ten problém. Na druhé straně si myslím, že by bylo moudré. Jsem šiek tiek galbūt eh, eh, ne visiškai teisingai, kad... Eh, mít tedy ty smlouvy s Mm, takovým porušením, eh, v poučením o právech, protože často jsou to smlouvy podle belgického práva, my nevíme, jaká jsou tady naše práva. A teď pokud jde o tlumočení, ano, eh, samozřejmě eh, hodně ušetříme, když předem nahlásíme, zda se zúčastníme schůze nebo ne. A také i jsme se dohodli, že na rok 2010 že v rámci absolutoria budeme mít další otázky a e, pokud jde o e, tu perspektivu pořizování nebo pronájmu. Pan Holmajer. Paní Holmajer. Frage zum Reisebüro. Mein Problem ist jetzt nicht das Amadeus-System, sondern ich halte es für ein Problem, dass als ich zum Beispiel... Můj problém není systém Amadeus v cestovní kanceláři. Ale, jak řekli kolegové, je rezervace letu. E, pokud si člo, člověk rezervuje sám u stejné, eh, eh, u stejné letecké společnosti, tak za eh, lepší tarif než přes cestovku. Často je to až tisíc euro rozdíl. A potom já sama, když jsem chtěla si rezervovat přes cestovku hotelový pokoj, tak stejný pokoj, stejná kategorie, dokonce stejný hotel. Když jsem se obrátila přímo na hotel, No tak jsem e, na noc ušetřila téměř 100 euro, když to srovnám s tou cenou, kterou nám fakturuje cestovka BCD. No jak je to možné, takový rozdíl? Jak je to možné, že e, se platí, že, že přesně se platí víc e, u, cesté, u stejného hotelu či stejné letecké společnosti. Další věc. Potom sam dále eh, ty eh, systémy třeba eh, fakturace fakturace za taxiky a služba šoféru. To podle mě není efektivní. Přece je třeba si opět udělat takové porovnání cen a je třeba, abychom si porovnali ty ceny na trhu a, a aby každý kolega třeba dostal dotazník a tam napsal třeba e, a vyplnil to. A teď ty e, rozdíly, potřebujeme vysvětlit rozdíly cenové mezi pořízením nemovitosti a pronájmem. Proč bychom měli vždycky e, vydělat na tom, když si pořídíme tu nemovitost? A je třeba, abychom měli komparativní studii. Ne, u těch budov. A teď, pokud jde o to návštěvnické centrum eh, a ten dům evropských dějin, eh, eh, budou překrývat se ve své činnosti, je to dobře naplánováno a já doufám, že to, tyto otázky budou zodpovězeny. A další Seznam je vyčerpán, takže dám slovo panu generálnímu tajemníkovi. Herzlichen Dank. Äh, vielleicht zunächst zu äh Pane Gerbrandy, jedna věc by měla být jasná. V parlamentu rozhodují různí lidé. Kokobu odpovídá za absolutorium. ale není to rozpočtové rozhodnutí. Rozpočtové rozhodnutí připravuje rozpočtový výbor podle specifického postupu. Hlasuje se na plénu a rozhodnutí o rozpočtu nepředjímá rozhodnutí předsednictva. Takže tři politické subjekty k rozpočtu zaujímají trošku odlišné postoje. Kokobu, Kobu a předsednictvo. A my naplňujeme rozpočet, my spravujeme výdaje. My, já nemůžu nahrazovat politické subjekty a nemohu eh, rozhodovat místo politických subjektů, co by měli do budoucnosti dát a co ne. Takže zde se vyjadřuji tedy v omezené míře. A u rozpočtového rozhodování se dívám směrem k politickým subjektům, které rozhodují a nemůžu předjímat jejich rozhodování. Pokud je o jádro věci, Pokud jde o letecké míle, kontakty s leteckými společnostmi tedy znamenají, že tu není snaha postoupit své míle parlamentu. Musíme zkoumat eh, situaci podle současného rozpočtového postupu. Náklady na mise se sníží o 4 miliony euro. A tady máme čtyři cesty, jak to dosáhnout nejdříve snížení nákladů na cesty delegací, letecké míle. Podepisování prezenční listiny v pátek. A to nám umožní protože to kompromis mezi rozpočtovým výborem a předsednictvem, to nám umožní tedy eh, vyřešit tyto otázky, najít 41 milionů euro úspor a nepřetěžovat pracovníky. Pokud je o používání papíru, to je pro nás důležitý bod. Máme program e-committee, počítačový program, který znamená, že všechny dokumenty mohou být ve výborech eh, převedeny do elektronické podoby. A cílem je, aby program e-committee byl využit ve všech výborech a na konci tohoto mandátu a před začátkem následujícího bylo možné se úplně vzdát papírové podoby dokumentů. Takže přejdeme na laptopy, na notebooky a na tablety, tedy v sálech. My jsme tablety navrhovali již před rokem a půl, ale eh, reakce byla poměrně chladná podle evropského tisku. Pokud je o úspory, jak už jsem řekl, z našeho popudu jsme navrhli 25 milionů euro úspor. To je největší úspora kterou navrhl generální tajemník. Nikdy se nic podobného nestalo. Někdo bude říkat, že to nestačí, ale nejsou to jenom drobné. Jde o značnou částku. V minulosti jazykové služby nebyly dotčeny úspornými opatřeními, takže tady se pohybujeme na neznámé půdě a neměli bychom tuto snahu podceňovat. Naopak je třeba tyto snahy uznat. Pane Epinku, stejný komentář. Jste členem rozpočtového výboru. Každý má svou odpovědnost. Rozpočtový výbor odpovídá za rozpočet instituce. Potom je tu absolutorium a předsednictvo. To jsou další subjekty, pokud jde o spolupracovníky. Od roku 2004 se jich počet značně zvýšil, ale máme deset nových členských států ze střední a východní Evropy. Kromě toho je tu Malta a Kypr. Máme úplný jazykový režim. Na rozdíl od rady. Naše instituce si přeje úplnou mnohojazyčnost. Pro nás jeden jazyk navíc znamená okamžitě 50 nových tlumočníků, 30, 50 nových překladatelů, 30 nových tlumočníků a zástupce na DGCOM a na vnějších zastoupeních. To znamená celou řadu rozpočtových položek jenom pro jazykové otázky tu máme 90 nových pracovníků. Jak jsme postupovali Snažili jsme se zajistit mnohojazyčnost bez zbytku. Pokud to vynásobíte deseti, protože tyto země mají své vlastní jazyky, tak to znamená 900 nových kolegů. A to se netýká politických skupin, které potřebují také zástupce jednotlivých zemí. Paní Gresle, jaký je osud Domu evropských dějin? V následujících týdnech navštívíme návštěvnické centrum, abychom si udělali představu a zjistíme, že návštěvnické centrum velmi jasně zdůrazňuje aktivity Evropského parlamentu. A snažíme se skrze toto centrum také seznámit s našimi dějinami. A multimediálně se snažíme informovat o činnosti Evropského parlamentu. Takže funkce návštěvnického centra se liší od tomu evropských dějin, kde jsou pojí, pojímány dějiny evropského sjednocování, dějiny Evropy, což je Předseda komise nám zaslal dopis, který uvádí, že komise se také zajímá o tento projekt a je připravena přispět na fungování Domu evropských dějin. a dostaneme zálohu od Evropské komise na, na rok 2013 a tato záloha pokryje náklady na fungování, přípravu fungování Domu evropských dějin. Jde o dům e, dějin Evropy, tedy parlament není jediným prvořadým partnerem, ale je logické, že další subjekty se to zúčastní. Budou tam také návštěvníci z komise, kteří budou získat informace. Proto je rozumné, aby parlament nenesl sám náklady fungování Domu evropských dějin. Na základě rozhodnutí předsednictva jsme snížili náklady na provoz o 2 miliony. A právní základ byl vyřešen po letní přestávce a konzultativní orgány poskytují informace, ale rozhoduje předsednictvo. Pane Sondrgore, Já si nepamatuji na jádro vaší otázky, ale můžeme to bilaterálně dořešit. Pan Gajer, politika nemovitostí. Paní Holmajer o tom hovořila. My srovnáváme náklady na koupy a na pronájem budovy. A tak jako v minulosti, a to je naprosto správné z řady důvodů, zdůrazňujeme, abychom, mm, abychom příliš naše budovy nebyly rozptýlené po městě. A kdyby tomu tak bylo, mohli bychom si klást otázku, jaký je nejlepší poměr kvalita cena na metr čtvereční. A to má určité dopady. Kdyby některé služby nebyly dostupné, nastaly by náklady na dopravu emise CO2 s tím spojené. A my si přejeme držet zásadu koncentrace v jednotlivých budovách. Chceme být tedy v budovách, které jsou pohromadě. A ta nabídka je samozřejmě omezená. Proto naše vyjednávací, naše vyjednávací pozice není úplně ideální, protože náš partner v jednání ví, že stojíme o budovy, které jsou sousedství Evropského parlamentu. Mohu vám říci, že máme střednědobou strategii v oblasti nemovitostí a znamená to, že máme jasný mandát pro bruselský region pro vyjednávání a nemohu vám přesně říci, jak postupujeme, protože nyní eh, sondujeme trh, vyjednáváme a předložíme návrhy předsednictvu o politice nemovitostí do konce roku. Hovoříme o třech otázkách. Opustit budovu Eastman, odborná příprava a za třetí druhé jesle v Bruselu. A za čtvrté zvýšit kapacitu našich nemovitostí. Paní Andreasen nám sděluje, že jsem neodpověděl na otázku výtahu. Mě někdo otázku nepoložil, tak jsem na to neodpověděl. Ale co se týče výtahu, paní Andrásen, je málo výtahu na počet osob, které pracují v naší budově. Naše budovy obecně překračují plánovaný počet osob, které zde pracují. My prostě nemůžeme nadále uh, pracovat s takovým počtem osob v současných budovách. Hovořili jsme o návštěvnických skupinách. Je možné, aby se zde potulovaly skupiny návštěvníků. To se týká i výtahu, ale obecně jsou tyto budovy přeplněny a to se týká i výtahu. na počet výtahu, na počet osob je příliš málo výtahů. Takže to se týká, týká jak skupin, tak generálních ředitelství. A také potřebujeme tedy jednat od, odlišně s návštěvnickými skupinami. Proto jsem vášnivým zastáncem oddělených tras pro návštěvníky kdyby došlo k rozptýlení těchto návštěvníků mezi domem Evropských denin, hemicyklem a do hemicyklu by se vstupovalo z ulice. A to je třeba dořešit do roku 2014. Další otázka, paní Andrasen. Vyhodnocení statutu poslance a asistenta. V posledních dvou letech působila pracovní skupina, které předsedala paní Rod Berendt a tato pracovní skupina předsednictva se zabývá slabinami statutu poslanců trvale. Jak statutu poslanců, tak statutu asistentů. A než nalezneme řešení, tak to určitou dobu potrvá. Musíme sledovat uplatňování statutu po dobu dvou let a nyní je třeba hodnocení ukončit. Bude to třeba v určité době. Velmi rychle předáme toto hodnocení předsednictvu a zpráva by měla být k dispozici do konce roku. Takže na to jste se ptala, paní Andrasen. Toto hodnocení bude předáno ještě do konce poloviny mandátu parlamentu a předsednictvo z toho vyvodí závěry. A my, kteří odpovídáme za zprávu parlamentu, provedeme navržené změny. Pane Balčity, si děkuji za zdůraznění toho, že se snažíme prostředky využívat optimálně. Také se snažíme dbát názoru poslanců, pokud jde o jídelny. Jako v minulosti zásadním problémem je, že existuje jedna centrální kuchyně. A z této centrální kuchyně všechny decentralizované kuchyně jsou zásobovány. Ale existují hygienické předpisy, které třeba dodržovat. Prostě v jedné kuchyni nemůže vařit několik provozovatelů. Je třeba více konkurence a diferencovanou nabídku, ale potom by to nebyla jedna centrální kuchyně, ale dvě nebo tři. A Potom by si mohli jednotliví provozovatelé konkurovat. U jídelen je to stejné jako u bezpečnosti. Máte dva nebo tři účastníky tendru, kteří nabídnou tendru. A my bychom potřebovali mít větší počet nabídek. A potřebovali bychom tedy znásobit počet decentralizovaných kuchyní a bude třeba druhé či třetí velké kuchyně, které budou vydávat jídla decentralizovaným jídelnám, aby došlo ke konkurenci. Ehm, děkuji také za tu poznámku ohledně jazykových služeb eh, na objednávku. To znamená, že by tam tedy to bylo k dispozici tehdy, kdy je potom poptávka. Musíme si uvědomit, že také pro tlumočníky eh, se tedy objednávají v nějakém předstihu eh, a ten předstih je velmi dlouhý. Někdy jsou objednávaní tlumočníci rok dopředu a potom Ehm, tedy na poslední chvíli se objeví, že vlastně nebude potřeba, ale eh, my to můžeme do určité míry tedy udělat, jak navrhujete, ale ne v plné mm, rozsahu, ale můžeme se zamyslet nad tím, že by ty jazykové služby byly poskytovány pouze tehdy, kdy je tedy po nich poptávka. Paní Holmajer se zmiňovala o cestovní kanceláři a cestách s tím, že je to tedy dražší, když využije služby té cestovní kanceláře, než když um, je nevyužije. A Ono totiž eh, ekonomická třída není vždycky eh, stejná, těch ekonomických tříd několik, i business tříd několik a cestovní kancelář nemá na nás vydělávat tím, že by eh, si účtovala víc. ale pokud vím, tak tomu tak není. Co se týče služby řidičů, eh, v rámci předsednictva chceme zreformovat eh, službu eh, vnitřní dopravy. Inspirujeme se modelem, který používá řada členských států a domníváme se, že bychom mohli toto mít také jako vlastní službu, to znamená, že bychom ji poskytovali vlastními zaměstnanci, podobně jako tu ostrahu tedy naopak, tady by se mohla, mohly tyto služby e, naopak eh, Externalizovat to znamená, že e, zvlášť třeba v případě velmi pozdních nočních jízd, ono to není tak zcela v souladu e, se statutem úředníků, takže bude naopak lepší mít e, třeba nějaký systém využívání externích služeb pro dopravu, spíš než jak je to nyní, kdy tedy řidiči jsou našimi úředníky. Doufám, že jsem tedy zodpověděl většinu otázek s panem Sondrgou. Si to asi asi řekneme bilaterálně, protože to ve svých poznámkách nenacházím a děkuji. Eh, my děkujeme vám za to, že jste přišel mezi nás. Budeme eh, vás dávat za příklad radě, eh, která hm, naši pozvání nevyužila. Děkujeme tedy, že jste mezi nás přišel letos už po druhé. Velice to oceňujeme. Tím jsme probrali bod 8 na programu a v bodu 8, tedy různé, nemám nic, co bych vám oznámil. Bod 10, to je datum příští schůze a to bude 10. listopadu, eh, poté předloží výroční zprávu Evropský účetní dvůr. Děkuji vám mnohokrát a končím zasedání.